Good afternoon, colleagues. I'm going to... Krásné odpoledne, milí kolegové. Začneme, protože máme velmi nabitý pořád jednání dnes odpoledne. Eh, choulostivá témata, citlivá k projednávání, takže dovolte, abych zahájil naší schůzi. Zahajujeme poznámkami předsedy, sděleními předsedy. Eh, Eh, eh, nemáme tady tlumočení do malčtiny, chorvačtiny a irštiny, jinak do všech ostatních jazyků. Eh, potom vám sdělím zprávy ze zasedání koordinátoru. Prosím, vyslechněte si to pozorně. Za prvé, Tady máme poznámku týkající se zpětné vazby koordinátoru z 23. října Tady se jedná o to, že zelení žádali o roll call hlasování, aby se nesorganizovala mise do Maďarska. To je bod 2.4 pořadu zasedání koordinátoru z 23. října a bude se hlasovat 17.45 o tomto tématu. E, takže e, to vezmeme s hlasováním o dalších e, zprávách. Eh, takže tam se bude hlasovat o tom, zda výbor souhlasí s těmito doporučeními koordinátorů. Potom tady máme ke schválení kalendář Libe eh, pro naše zasedání roku 2018. Nemáte-li námitky, bude to považováno za schválené. Pak tady máme eh, akta v přenesené pravomoci týkající se Programu pro občanství a rovnost. E, e, máme to v souladu s nařízením 1381 2013 ze 17. prosince 2013, kde se ustavuje program práva rovnosti a občanství pro období 2014 až 2020. E, všichni členové dostali odpovídající informace v newsletteru z 27. října a je tam také stanovená lhůta pro předkládání námitek. 27. října 2070 Evropský parlament obdržel eh, nařízení týkající se aktů přenesené pravomoci a základní směrnice 2015-849 týkající se eh, ochrany a užívání finančních systémů za účelem boje proti eh, praní špinavých peněz a financování terorismu. Eh, potom tady máme jeden měsíc na reagování na tento akt přenesené pravomoci to znamená, informujte sekretariát případně s vašimi připomínkami do 15. listopadu. A potom tady máme elektronické hlasování, s nímž bychom měli začít 7.45, tak si prosím pěkně připravte vaše kartičky. A teď, kolegové, se dostáváme k bodu 3. A to je první bod projednávání na našem pořadu jednání týkající se prvního každoročního přeskumu systému na ochranu soukromí. Původně jsme si mysleli, že tady budeme mít pana komisaře a koordinátoři se domnívali, že by bylo důležité tedy setkat se s paní Jourovou, s paní komisařkou, ale eh, na základě našeho časového programu se budeme snažit zařídit jenom susku. Když se podíváme na to, co všechno se stalo, tak jistě budeme mít možnost dát odpovídající otázky na komisi. A teď tady máme eh, zástupky DG Justice, paní Týna Astolovou, která nás bude informovat o tom prvním každoročním přeskumu systému na ochranu soukromí. Jak víte, tak Evropská komise 18. října zveřejnila výsledky tohoto prvního přeskumu jak už jsme řekli, rovněž úřady na ochranu osobních údajů zveřejní v prosinci jejich vlastní závěry a já teď požádám paní Astolu, aby nám poskytla určitý debriefing a potom dostanou slovo koordinátoři a poté dostanou příležitost další členové našeho výboru, budou-li si to přát. Takže Týno, pakliže byste byla tak ochotná, chopte se proti svým slova. Maximálně na 15 minut. Děkuji mnohokrát, vážení eh, členové eh, tohoto výboru je pro mne skutečně potěšením informovat vás o výsledcích prvního každoročního přeskumu systému na ochranu soukromí. Soud naprosto jasně řekl, že adekvátní rozhodnutí není něco, co by mělo být pouze nějakým způsobem sepsáno. Je to povinnost eh, Eh, provádět takovýto přeskum a komise tedy musí pravidelně kontrolovat, zda výsledky příslušných rozhodnutí jsou ospravedlitelná a oprávněná a zda tedy funguje rámec toho ochranného štítu. A my tento monitoring bereme nesmírně vážně a tako, tato naše zpráva je e, skutečně podrobným hodnocením tohoto inkluzivního procesu. Ráda bych zdůraznila, že každoroční přeskum nezačínal v září ve Washingtonu. My jsme se velice pečlivě na to připravili, včetně sbírání informací z nejrůznějších zdrojů. Za prvé společností, které se ucházely o certifikaci v příslušném rámci ochranného štítu, potom také jiné zúčastněné strany, které mají zkušenosti s fungováním tohoto ochranného štítu, a také jsme hovořili s příslušnou agenturou na ochranu osobních údajů v Americe, v USA a také jsme zahrnuli eh, výsledky jednání tohoto výboru eh, z července a také informace z příslušných sůzek s relevantními orgány z USA. Eh, tento přeskum byl připravován ve velice úzké spolupráci se zástupci uh, Eh, příslušných úřadů na ochranu osobních údajů podle článku 29. My jsme se sešli několikrát před tou zářijovou suskou, abychom analyzovali obdržené informace, abychom se připravili na to setkání v USA. A eh, na zasedání ve Washingtonu eh, jsme získali další informace, které významnou měrou přispěly k Eh, lepšímu poznání eh, otázek, které, na které bylo třeba zodpovědět. Ten první přeskum byl opravdu peč, bylo opravdu velice pečlivě připraveno. A to uznává i severoamerická strana. Význam tohoto přeskumu pro úspěšné pokračování tohoto rámce. Je to reflektováno také na účasti těch, kteří se účastnili a kteří se organizovali, čili všechny relevantní americké organizace. Eh, včetně eh, zástupců eh, údajů eh, eh, organizací, které jsou odpovědné za eh, kontrolu a monitorování fungování rámce ochranného štítu. Byli tam také zástupci zpravodajských služeb, příslušné oddělení ministerstva spravedlnosti, generální inspektor zpravodajských služeb a další a zástupci dalších významných organizací. Během diskusí jsme detailně hovořili o implementaci tohoto rámce. My z, při, z našeho ředitelství Justice a zástupci pracovní strany ustanovené podle článku 29 eh, jsme vstupovali do detailní výměny názorů se zástupci amerických organizací. Nejprve došlo ke krátkému představení, eh, poté eh, k velice dlouhému eh, zasedání otázek a odpovědí mezi oběma delegacemi. Nebylo to tedy rozhodně nějaké formální setkání, Eh, což by se mohli někteří eh, domnívat, ale jistě to můžete také vidět na základě té zprávy, kterou jsme zveřejnili. Na základě tohoto přeskumu eh, se domnívám, jsme vlastně připravili významný základ pro další pokračování tohoto procesu a teď bych vám velice krátce oznámila ty závěry z těchto setkání. Na obchodní straně nebo komerční straně se domníváme, že systém funguje dobře. Severoamerické úřady zavedly dobré mechanismy a nástroje, na kterých jsme se dohodli minulý rok. Pokrývají celou řadu záležitostí, které se týkají certifikování příslušných společností přes monitorování dodržování povinností přes vyřizování stížnosti Evropanů a spolupráce s donucovacími orgány. Eh, rámec toho ochranného štítu Eh, zahrnuje 2400 společností, které se připojily k, tomto, k tomuto systému, eh, včetně také významných amerických a evropských společností. Je přirozené, že celá řada prací v USA se soustředila na ustanovení nezbytného postupu pro průběh certifikačních procesů. Když to srovnáme s tím, s tou, s starou zásadou bezpečného přístavu dospěli jsme k daleko efektivnějšímu hodnocení, jak plnit požadavky na získání certifikace. Do budoucnu však doufáme, že dojde k většímu soustředění se na to, eh, aby ministerstvo obchodu eh, jednalo daleko proaktivněji v udělování certifikací a v jejich vyřizování tedy. Je také významné upozornit na to, že nová, eh, nová severoamerická administrativa Eh, potvrdila to, co bylo dohodnuto s administrativou, eh, s administrativou Obamy eh, v souladu s příslušnou směrnicí PPD 28 a příslušnými implementačními pravidly, která nebudou změněna ani pod novou severoamerickou administrativou. Je důležité připomenout, že ochrana PPD 28 této směrnice pokrývá všechny spravodajské aktivity všech spravodajských spravodajských služeb, nezávisle na orgánech, kde tyto aktivity probíhají. Vysvětlení, která jsme získávali během zpracovávání tohoto ročního přeskumu, potvrdili hodnocení, které bylo provedeno v rámci rozhodování zůstávají tedy v platnosti, zejména co se týče přístup severoamerických orgánů pro zajištění vnitrostátní bezpečnosti, musí být vždy přeskoumáváno buď na základě individualizovaných takzvaných bezpečnostních dopisů a nebo na základě jiné selekce, například e-mailové adresy sekce eh, 200, 702. Eh, A to je také reflektováno v praxi, tak jak to vysvětlujeme v naší zprávě, eh, jak ty postupy pro spravodajské služby, <coughs> které byly schváleny pod sekcí 702, a empiričtější evidence, o které se diskutovalo v přípravě přeskumu, potvrdilo, že sběra uchovávání dat neprobíhá nějakým diskriminačním eh, způsobem. Samozřejmě musíme zůstat dělí a eh, musíme pokračovat v našem bedlivém monitoringu. Jinými slovy, naše práce neskončila zveřejněním eh, této zprávy. To se týká zejména již té sekce 702 týkající se fungování zahraničních spravodajských služeb, o kterých jsem se již zmínila. Jak většina z vás pravděpodobně bude vědět, americký kongres teď diskutuje o reautorizaci sekce 702, což je primární legální orgán pro eh, spolupráci zahraničních spravodajských služeb. Kongres by mohl využít této příležitosti aby zvažoval o posílení ochrany za posilování aplikace směrnice PPD 28. To by přispělo k zabezpečení stability a kontinuity a bylo by velice nápomocné, kdyby i vy jste mohli vyslat um, stejný signál a také o tom informovat vaše uh, protistrany či vaše partnery k jednání. Chápu, že jednou z hlavních obav eh, eh, týkající se návštěvy výboru Libe v červenci. Právě tato záležitost vyvolávala možná největší obavy, ale jak víte, celá řada setkání se zástupci americké vlády eh, nám ukázala, že naše obavy byly rozptýleny ze strany zástupců severoamerické administrativy. Eh, máme tady také určitá transitní, eh, čili přechodná období při zavádění příslušných mechanismů a kdykoliv by došlo k nějakému podání stížnosti ze strany evropské kého subjektu eh, bude spuštěn příslušný mechanismus ochrany. Eh, také se velice úzce bude spol a spolupracuje již s evropským žalobcem na, mm, s, s veřejným žalobcem, který se zaobírá také příslušnými stížnostmi. Rovněž také vítáme Eh, eh, spolupráci s pracovní skupinou ustanovenou podle článku 29, která dostala nové nástroje pro zjednodušení vyřizování stížností když se podíváme na významnou roli ombudsmanů, upozornili jsme americkou administrativu také na to, že by bylo dobré, kdyby ustanovili tento úřad co možná nejdříve, tak, aby byl posílen ochranný štít. V našich závěrech také zohledňujeme eh, ještě další zúčastněné strany, které bychom rádi zapojili do naší spolupráce. Eh, budeme dále sledovat implementace těchto doporučení. Tady by mělo dojít k dalšímu zlepšování fungování rámce ochranného štítu. Pakliže na rozdíl od toho, co jsme si vyslechli při zpracovávání přeskumu, ten základ, na kterém je vybudován celý rámec ochranného štítu, došle samozřejmě, dojde samozřejmě k okamžitému přehodnocení. Ráda bych zdůraznila, že my se domníváme, že proces přeskumu byl výborným příkladem spolupráce v rámci Evropské unie. Evropský parlament eh, se zapojil také eh, v dubnu do tohoto procesu eh, a členové výboru Libe se v červenci sešli se svými partnery eh, v USA. A eh, tento přeskum je důležitý, zejména pro to nové období, kdy máme novou americkou administrativu. Jak už jsem se zmínila, o to velice úzce spolupracujeme s DPA, které mají velký uh, také velký význam pro tuto spolupráci. Účastnili se vypracování přeskumu a pokračují e, v hodnocení. Při zahájení práce na přeskumu jsme viděli, jak výborně může spolupráce fungovat. Paní komisařka Jourová i já bychom rádi pokračovali v této spolupráci a také se velice těším na vaše otázky a příspěvky. Děkuji. Děkuji vám, paní Astolo. Já bych rád dal slovo koordinátorům, někteří zde ale ještě nejsou. Takže já bych postupoval podle toho pořadníku a prosím, držte se doby dvou minut, protože ve čtyři eh, hodiny budeme mít další bod projednání na programu. A pokud bude čas, tak můžu ještě přijmout dodatečné dotazy, ale je důležité vyslechnout si odpovědi na otázky. Takže eh, Pan Bony bude mít slovo jako první, budeme postupovat v pořadí, jak jste se přihlásili. Děkuji vám a děkuji vám velice za veškeré úsilí, které vyvíjíte za účelem implementace ochranného štítu i provedení tohoto přeskumu. Myslím si, že eh, ta struktura toho doporučení je velice jasná a přehledná a užitečná. Dovolte mi, abych zareagoval na ta doporučení zvyšování povědomí a jak eh, ochraňovat jednotlivce v EU. Jaké plány v této souvislosti má Evropská komise? Jak můžeme společně zvyšovat povědomí o těchto otázkách a jednotlivcům v Evropě poskytnout více informací nebo postarat se, aby o tom evropští občané věděli více? Za druhé, jaká je zde možnost, aby byl jmenován ombudsman v souvislosti s eh, ochranným štítem, protože v doporučeních je uvedeno, že by tento krok měly učinit americké orgány, ale to je opravdu jedna z klíčových záležitostí ve struktuře toho ochranného štítu. Kdy si myslíte, že to bude možné jmenovat tuto osobu? A dále, jak hodnotíte následující situaci, která pro nás jako evropské občany, jako jednotlivce není úplně tak pozitivní, když se objeví informace o amerických společnostech a ty prezentují veřejně eh, tyto informace v souvislosti s certifikací, ale ten eh, systém, ten proces ještě není finalizován v této souvislosti, takže zde musíme tlačit na kolegy z USA i z amerických společností aby nedocházelo ke zneužívání údajů o evropských uživatelích. A potom, vy jste o tom hovořila velice precizně, to je problematika reautorizace toho, eh, té části 702 a eh, také zákon FISA. Jak to hodnotíte, jak myslí, jakým směrem se to, myslíte, bude vyvíjet? A jakému to nakonec povede výsledku? A potom ten eh, výbor pro respektování soukromí, tam ještě nejsou jmenováni určití členové, nebo tam nejsou, to je ale také důležité téma. Chci vám tedy poděkovat za vaše úsilí. I my pracujeme intenzivně, je těžké ovlivnit kolegy na americké straně, začíná se na tom pracovat, ale jsou zde otazníky. Děkuji, pokusíme se dodržet ty dvě minuty, paní Sipl má slovo. Děkuji vám. A děkuji vám také velice za vaši prezentaci. Bohužel jsem si ji nemohla vyslechnout celou, ale tu část, kterou jsem si vyslechla, tak tam je také připomínalo i ta zpráva, e, naše diskuse na téma Safe Harbor, bezpečný přístav. Celá léta jsme měli kritiku, potom komise předložila výroční zprávu, hodnoceně řekla ano, nějaké problémy tam jsou, ale ono se to obecně se to zlepšuje, je tu pokrok, ale nakonec bylo zapotřebí rozhodnutí soudu aby se v té věci něco řádně stalo. A když detailně zanalizuji tuto zprávu, tak vidíme, že stejné problémy, které jsme měli se Safe Harbor, máme i zde s tím štítem na ochranu soukromí. Například, když jsme v takové situaci, že nějaké podniky předstírají, že jsou součástí eh, štítu, ale nikdy vlastně si v něj nežádali. A nebo předstírají, že už jsou zkontrolovány, ale nejsou, ale uvádí to na svém internetu. A nebo když probíhají řádné kontroly, tak se setkáváme se stejnými problémy, jako jsme měli dříve se Safe Harbor. Proč jste si tedy jisti, že skutečně pokročíme v této oblasti kupředu? Jaké zde máte jako komise plány? A máte nějaké konkrétní informace ze strany USA, jak a do jaké míry toto budou řešit. Potom otázka ombudsmana a výboru PCLOB. Uspořádali jsme misi do Washingtonu a už tehdy jsme uvedli, že není v pořádku, že ten výbor je ještě nekompletní. A stále ještě tento problém přetrvává. Takže Eh, dala vám americká strana nějak najevo, jakými kroky hodlají zlepšit situaci a dotáhnout to do konce, protože bych byla nerada, bychom se zde sešli za rok a diskutovali přesně o těch samých eh, problémech. Děkuji, paní Netfeld. Děkuji vám a děkuji vám, paní Astolo, za vaši prezentace. Nicméně, podobně jako paní Sipl, necítím se plně ubezpečená příliš to na mě nezapůsobilo. Také mi to připomíná diskuse okolo Safe Harbor. My zde nyní hovoříme o vaší zprávě o implementaci záležitosti a dohody, která možná není tak úplně odolná, protože možná, že i ta implementace, když bude v pořádku, ale je možné, že to možná zase u soudu potom padne. A potom máme zde takové ne příliš užitečné pojistky, ale eh, vlastně nefungují, protože PCLB vlastně to je jeden člověk, kterého jmenoval pan Trump, ale de facto tady vlastně neexistuje. Pak eh, říkáte, že ta administrativa jmenuje ty lidi pomalu. Oni neustále někoho někam jmenují pak je zase propouštějí v rámci své administrativy. Já vidím, že mají tady hodně práce a asi toto pro ně není priorita. A potom zde uvádíte, že doufáte, že eh, možná eh, revoluce eh, sekce 702, což podle mě bude dramatické, bude snad eh, příležitost, jak posílit ochranu soukromí. Co si myslíme, že to skutečně přinese v rámci této administrativy? Protože zde máme záležitost, která podstatně eh, spoléhá na to, že bude eh, zajišťována administrativou, která ale vychází z alternativního typu informací. A potom ta, ten postup na podávání stížnosti. Nevím, jestli o tom lidé vědí a potom a co mají ty lidé dělat, protože není žádný ombudsman, u kterého si mohou stěžovat. Jak to tedy má celé fungovat? Jak si máte na něco stěžovat, když o tom ani nevíte, že se něco děje špatně s vašimi daty? Takže já si myslím, že e, tato dohoda není neprůstřelná a myslím si, že ta implementace také není příliš dobrá. Já si myslím, že občané prostě spolehají na Evropskou komisi, že se bude starat o to, aby, byla do, do, do, aby bylo dodržováno evropské právo, ale komise to nedělá, takže potom nechoďte k nám, vy jste chtěli naši podporu, ale prostě dělejte to, co má komise dělat, aby chránila práva občanů Evropské unie. Děkuji a nyní pan Fos. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám také, paní Asto. Děkuji vám za to, že jste zde vystoupila. A myslím si, že je dobře, že eh, zde dochází k přeskumu, protože v minulosti to tak eh, nebylo u Safe Harbor, takže tento přeskum zde je víceméně eh, ve vhodném termínu. A že z těch původních záležitostí se snažíme tedy vytáhnout to, co nefunguje a postupně to zlepšovat. Taková byla naše výchozí situace. Myslím si v rámci úvah o ochraně údajů a v souvislosti s USA Eh, jednáním s USA jsme přispěli k tomu, že i oni eh, změnili do jisté míry svůj pohled na danou problematiku. Co ale není tak příjemné pro nás, pro všechny, je to, že funkce ombudsmana není trvale obsazena. Eh, sice je zde to dočasné jmenování, to znamená určitý příspěvek k plnění úkolů, ale ono to není příliš smysluplné, pokud tuto úlohu někdo vykonává vždy pouze dočasně, pak ji asi nevykonává s takovou intenzitou, s jakou by to člověk očekával. Mě by zajímalo toto. Existují už nějaké případy stížností, na základě níž by bylo možné potom také se podívat na celou tuto konstrukci? Už byly nějaké případy, eh, nějaké právní stížnosti, kde bychom tedy mohli sledovat tu procesní cestu a vyhodnotit, jestli zde jsou nějaké nedostatky, které by se měly více řešit do hloubky? A potom, jaká konkrétní vhodná zlepšení z toho vyplývají? Samozřejmě je to škoda, že celá Trumpova administrativa ještě nezvládla obsadit všechna příslušná místa, nejenom v této oblasti, ale význam toku dat v transatlantické oblasti mezi EU a USA, tak tento význam není náležitě reflektován, když necháte danou pozici neobsazenou. Kdyby se to nakonec nějakým způsobem přerušilo, třeba na základě uh, naší legislativní situace, tak by se to také muselo řešit a opravdu je důležité, aby se ty dané dohody skutečně naplňovaly. Takže mě hlavně zajímá, existují nějaké případy stížnosti a jak, o jaká konkrétní zlepšení usilujete. Děkuji. Děkuji. A nyní paní z Argentíny. Děkuji vám, pane předsedo. Budu stručná, protože už kolegové hovořili o věcech, kterých bych chtěla hovořit také. Za prvé, ombudsman v USA je funkce obsazená dočasně a příslušný ombudsman vlastně, nebo ombudsmanka řekla kolegům na návštěvě, že není dostatečně eh, vybavena pro řešení situace. Potom se hovoří o tom výboru PCLOB, který má nedostatek eh, pracovníků. Takže je tu otázka, jestli pro evropské občany je dostatečná možnost, jak řešit sporné situace? No, není. A už Safe Harbor byl založen na vzájemné důvěře, ta důvěra tam nebyla, Safe Harbor skolaboval, eh, nahradil ho Privacy Shield, ale také víme, že nyní vlastně eh, se řeší eh, na nejvyšším soudě Šremsův případ, poslal svoji otázku do Lucemburku a teď čekáme vlastně na odpověď. Takže kam až jsme se dostali za ta léta? Možná, že eh, Privacy Shield dopadne úplně jako Safe Harbor a úplně se rozpadne, protože eh, ta změna je vlastně jenom kosmetická, optická, protože nic se nezměnilo pro občany EU ani pro velké americké technologické podniky, které nějakým způsobem operují z daty evropských občanů. Takže zelení jsou hluboce znepokojeni a netěšíme se příliš na nějakou další předělávku Safe Harbor, která vlastně nebude znamenat vůbec žádnou skutečnou změnu pro evropské občany. Děkuji. Děkuji. Tím uzavíráme tedy kolo otázek. Já bych možná přidal ještě jednu za sebe. Bylo by dobré, kdybyste také mohla odpovědět na to eh, vymáhání práva. Když já například pošlu nějaké informace na Facebook, tak jestli k tomu budou mít eh, přístup orgány činné v trestním řízení a jak se k tomuto eh, přístupu staví komise. A tím se dostáváme je té obecné otázce. Čím jsou ty věci teď lepší než v případě Safe Harbor? Takže myslím, že máme čas a potřebujeme skončit ve 4 hodiny. Děkuji. Thank you for the question. Some... Děkuji, děkuji vám za všechny tyto otázky, některé byly obecnějšího, jiné konkrétnějšího charakteru, takže takové ty základní. Zdá se, Harper zde máme opětovně na stole. Víte, my když jsme na tom pracovali na komisi, tak to rozhodnutí ohledně Safe Harbor jsme měli před sebou a když jsme to analyzovali ohledně amerických zákonů, například přístup k údajům, k datům, tak jsme v podstatě takovou tu mapu Safe Harbor měli před sebou k dispozici. Při přípravě Safe Harbor jsme již reagovali na mnoho těchto otázek, takže si nemyslím, že jde o stejnou záležitost, ale to pouze obecně z mé strany a nyní jednotlivé otázky, které snad budou konkrétnější. Z nějaké zvyšování povědomí. V této oblasti mi samozřejmě v příštím roce na jaře budeme mít a na GDPR když pracujeme, samozřejmě i na zvyšování povědomí. Víte, je, pokud si lidé uvědomí, je, jaká mají práva více zde v Evropě, tak možná pochopí, že zde může být určitý problém ohledně údajů či dat, které odchází do Spojených států. A potom ta otázka Privacy Shield je mnohem srozumitelnější. Je zde možnost nějakým způsobem a právě DPI, to jsou právě ty subjekty, které s námi spolupracují na tomto poli a se kterými budeme spolupracovat a my samozřejmě máme určitou příručku. Takže GDPR, to, že to vstoupí v platnost a práce DPI nám rovněž zlepší zvyšování povědomí. Pokud jde o postavu ombudsmana či ombudsmanky, samozřejmě, že to je rozhodnutí americké vlády, My samozřejmě na ně můžeme tlačit, my jsme to dělali, celou dobu jsme poukazovali na to, že je to problematická záležitost, parlament na to poukázal a když došlo k revizi, tak jsme samozřejmě opětovně na tuto důležitou záležitost poukázali. Zároveň jsme obdrželi určité záruky ohledně postupů či procedur, které byly uplatněny. To znamená, že i právě ten výkonný člověk v této, na tomto postu, tato ombudsmanka může fungovat, může spolupracovat s našimi DPI zde v Evropě, lidé mohou předkládat stížnosti a zároveň je důležité to, co nám bylo řečeno, to znamená generální inspektoři a jejich spolupráce na různé úrovni zpravodajských orgánů. Víte, samozřejmě, vždycky můžete říct, ano, to prostě jeden úředník je v kontaktu s dalším úředníkem, jiné země, ale já si myslím, že to mohu nějak posoudit a rovněž to, jak vážně berou tuto práci, jak generální inspektoři jsou schopni vysvětlit práva a povinnosti v rámci této komunity spravodajské a jsou schopni spolupracovat s ombudsmankou, že ty procedury tam existují. A dále ta otázka ohledně certifikace a toho, že některé společnosti měly na webových stránkách to, že jsou již součástí tohoto systému právě si šil, zatímco certifikačním procesem ještě neprošly. Neměly by zde být samozřejmě žádné rozdíly mezi webovou stránkou dané společnosti a potom seznamem certifikovaných podniků, které má ministerstvo pro obchod k dispozici. Ovšem toto je trochu jiný pohled, když se na to díváte jako outsider když jste ještě nepožádali jako podnik o tuto certifikaci. Já si myslím, že to pochopili, tyto naše obavy, a že dojde k, ke změně. Víte, myslím si, že už mají k dispozici, jak bych to řekla, takové docela seriózní procedury, IT postupy, které by měly fungovat. Víte, my jsme ale hlavně trvali na tom, že jelikož ten systém již máme k dispozici, tak v těch následujících letech by měly tyto subjekty být proaktivní v monitoringu, v monitorování. Samozřejmě, že nyní jsme zahlceni žádostmi o certifikaci. A pokud jde o tu část 702 a jakým způsobem se díváme na budoucí vývoj v této oblasti. Víte, já si nemyslím, že Spojené státy nějak snad ustupují z tohoto bodu. Já jsem to pochopila tak, že tato část zde zůstane a zdá PPD 28 nebo jednotlivé záruky, které zde existují, se na to nějak nabalí, to zatím nevíme. Asi by to bylo dobré. No a potom ten P-Club. Víte, my jsme měli takovou nesmírně seriózní prezentaci jednoho z těch eh, členů, z těch členek, z těch posledních pěti. A ona nám řekla, že v podstatě vlastně už je jedinou členkou, která zde zůstala celé skupiny, celá ta práce, Eh, která tam proběhla, než přišli o kvórum v loňském roce na jaře. Takže vlastně všechny, i přesto všechny iniciativy mohou pokračovat. Jediné, co nemohou udělat, je zahájení nějaké nové iniciativy. Pan prezident Trump jmenoval předsedu, ovšem Senát to ještě musí schválit, takže podle mého názoru i zde došlo k určitému posunu. Safe Harbor, že jsou zde teda stejné problémy, to byla další otázka. Já myslím, že na to jsem částečně odpověděla, že teda se to, to že ty společnosti se tváří, že jsou na seznamu Privacy Shield. My jsme v těch doporučeních jasně řekli, že tyto podniky musí být proaktivnější. Jsou zde různé mechanismy, které zde existují v IT prostředí a právě proto je jednodušší zjistit, za takové společnosti opravdu existují, aby bez certifikace něco takového eh, uváděli. A pak můžeme na to reagovat. A jste, teď jsem si to nějak špatně poznamenala. Asi to byla otázka zda si myslíme, že Spojené státy teda budou reagovat tomto teda u Safe Harboru jinak eh, nějakým způsobem nebo jinak než u Safe Harboru a nyní u Privacy Shield. Víte, já si myslím, že už to, že jsme to celé přepracovali, díváme se na to jinýma očima, ten dialog, který probíhá s s oficiálními představiteli na vysoké úrovni na americké straně. Myslím si, že je zde jasné uznání toho, že pokud to nebude fungovat, tak eh, je může požádat, aby udělali další kus práce a pokud ne, pokud to ani po dalším upozornění nebude fungovat, tak prostě budeme žádat z toho vyvodit určité důsledky, čili skutečně to nemůže jaksi takto dostracené. Víte, já nechci hovořit o tom, zda je to opravdu neprůstřelný postup, zda skutečně to bude tímto způsobem fungovat. To já vám ještě nemohu říci, protože to nevíme, ale jejich postoj na americké straně je opravdu seriózní, takže uvidíme. Výklad na to už jsem reagovala. To jmenování. Samozřejmě, že na americké straně došlo k mnoha jmenováním různých osob. Před chviličkou jsem viděla, že tam bylo asi 500 lidí, kteří zatím ještě nebyli sice jmenováni na docela vysokých úrovních administrativy. To číslo bylo trochu již eh, sníženo, ovšem na ministerstvu eh, zahraničí tam ještě samozřejmě ta situace je taková, jaká je, my můžeme tlačit na ně. To je jediná věc. U 700 dvojky tam je ta odpovědnost na kongresu, který musí rozhodnout. Zatím se nemáme stížnosti na ombudsmanku a právě proto my jsme velice jasně požádali o konkrétní procedury, postupy. Zda je vůbec možné, aby mohli takové stížnosti vyřídit, pokud by k ním v lidské době došlo. My si myslíme, že zde existují struktury, mechanismy, spolupráce, praxe, především s těmi generálními inspektory. Zavíjíme hmatatelné zlepšení pokud jde o jmenování ombudsmanky, já už k tomu, co jsem řekla, nemohu moc dodat. Nemyslím si, že by Spojené státy se neuvědomovaly, jak důležité jsou tyto toky dat. To, že vidíme tak seriózní práci, pokud jde o administrativu, certifikátu, monitorování, prosazování, to si myslím, že je důkaz toho, že si uvědomují důležitost celé problematiky. Dále to byl Šrems, to byla ta druhá otázka, ty standardní klauzule a doložky. A zároveň teda možnost přístupu vlády a dále to byly otázky ohledně orgánů činných trestním řízení. Ano. To byla moje otázka. Například americký Facebook nebo jejich orgány budou mít určitý přístup, jaké my se máme záruky, jak se na to dívá komise, protože ve vaší prezentaci jste se o tom zmínila, tak proto jsem chtěl na tuto otázku ještě poukázat. Vy si dovolíte tak možná několik slov k tomuto dotazu. To je věc, kterou my jsme analyzovali podrobně v červenci loňského roku Maďarsku po rozhovorech s ministerstvem spravedlnosti, jednak teda možnost určitých promlčení v této oblasti, dále určité žádosti, které by požadovaly o vyšetřování podezřelé osoby, podezřelého subjektu a i možnost nápravy. My si myslíme, že je to v souladu s požadavkem přiměřenosti, který my chceme aplikovat v tomto kontextu. A bylo nám to potvrzeno i v posledním roce. Viděli jsme tam ještě jedno nedáv, v nedávné době jedno zlepšení například využívání takových těch příkazů k umlčení určitých subjektů bylo zredukováno dvě společnosti, které právě obdržely takové požadavky, aby poskytly určitá data. Je možné vést šetření, co ještě nebudete informovat jednotlivce, že ne, že by tam došlo k nějakému ohrožení toho trestního stíhání, ale ministerstvo spravedlnosti přišlo s určitým, určitou příručkou, která omezuje tyto možnosti, což podle našeho názoru jde správným směrem, protože je zde nyní požadavek přeskumu v pravidelných určitých intervalech a využívá tohoto nástroje skutečně jenom v krajním případě. To znamená revize a zároveň i určité ochranné prvky, které zde existují, které podle našeho názoru jsou dostačující a hm, to znamená, že ty principy adekvátního přístupu a přiměřenosti dodržují. Jestli dovolíte, já bych toho využil. A ještě eh, k tomu zákonu FISA, jestli dovolíte. Víte, my si myslíme, že je nesmírně důležité to, že Privacy Shield otevřel komunikační kanál. V minulosti tomu tak nebylo, abychom měli například s americkými spravodajskými službami takový komunikační kanál. My nyní v rámci výročního jednání to máme, například i z Národní divize pro spravedlnost, z Ministerstva pro spravedlnost, um, opravdu velice podrobné detailní rozhovory, komunikace, to je velice důležité. A část 702 zákona FISA, my tam máme několik návrhů na stole. Není se ani jeden, těchto návrhů, který by nějak rozšiřoval eh, ty možnosti sledování. Je zde jeden návrh takového čistého rozšíření daného ustanovení. Víte, že je to návrh tohoto zákona o občanských svobodách, který obsahuje mnoho různých eh, ochranných prvků, včetně uh, ochranných prvků pro zahraniční subjekty. Využívají to legislativní složky, kongres to využívá. Toto je iniciativa, kterou bychom měli podporovat a my skutečně doufáme, že Evropský parlament nás podpoří. No tak to zní dobře. Paní Infeld, vy jste chtěla ještě nějaké doplňující otázku? Ano, já jsem řekla, že můžeme, ale velice, velice stručně Víte, já si nemyslím, že to je dobré, pane předsedo, na rozdíl od vás. To je takové byrokratické. Žádné záruky tam nemáme, podle mého názoru, proto se chci zeptat, kde teda uděláte tu čáru, tu linii na straně komise. Když to máme z roku 2016, z předchozí vlády, žádného ombudsmana jste nemá pík e, zákony rovněž ne, ano, možná někdo teda vypadá seriózně, vy jste se setkali s mnoha důležitými, mm, ale žádný pík klap neexistuje, žádná ombudsmanka nefunguje. A vy v podstatě se poleháte pouze na nějaké záruky či slova e, z vlády a prezidenta, což není Ehm, akceptovatelné. Jak to ještě dlouho budete tolerovat? Vždyť jde o rozhodnutí komise. Nejde o nějakou dohodu, jde o rozhodnutí komise. Vy skutečně v očích našich občanů selžete. Nejde pouze o nějaké trošku, že na ně budete tlačit na Američany, ale musíte žádat, že opravdu budou plnit to, k čemu se zavázali. Paní Astola, to vůbec není legrační. Ne, ne, Sofie, to opravdu uh, už poslední, poslední poznámka ze strany paní Ostole. Jestli dovolíte, <clears throat> tak ten výklad existuje. To nejsou pouze jeho členové, pracují, ověřují, revidují legislativu. Ovšem je tam pouze jeden člen, jak už jsem se o tom zmínila, to znamená, ano, mohou zveřejňovat tuto, tyto zprávy a tak dále. Čili existuje to již byla jmenována osoba, která bude ehm, vedoucí a už jim chybí pouze jeden člen, aby měli kvórum. Pokud jde o ombudsmana či ombudsmanku, i ve výkonné funkci má veškeré pravomoce, jsou zde procedury, postupy, které existují, ale zatím žádné stížnosti nebyly předloženy. Jakmile budeme mít první stížnosti, tak potom uvidíme, zda ta funkce funguje. Děkujeme, říká pan předseda. Příští týden si myslím, že se, myslím, tam 20. s paní komisařkou uvidíme. Takže děkujeme, děkujeme paní Astole, děkujeme celému vašemu týmu za tyto aktuální informace. Vážíme si toho. Dalším bodem na našem programu, milí kolegové, a pan místo předseda už je zde. Takže, takže se zde vyměníme za naším stolem. Thank you very much. Thank you.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 Krásné odpoledne, kolegové. Přicházíme k bodu číslo čtyři našeho pořadu jednání týkající se nedávného vývoje v Polsku a dopad na zásadu právního státu. Máme tady eh, pána místopředsedu eh, a komisaře France Timmermanse, kterého srdečně vítám. Kolegové, znáte velice dobře ten kontext. Víte, že komise zahájila v lednu 2016 dialog týkající se situace v Polsku v rámci rámce v rámci dodržování eh, zásad práva, státu práva, zejména co se týče politické a legální situace. A eh, v srpnu jsme to projednávali na našem výboru za účastí celé řady kolegů. Teď se dostáváme k diskusi, která se koná kontextu rozhodnutí ze října, které pověřilo náš výbor mandátem připravit debatu, rozpravu na plenárním zasedání příští týden. Takže mým potěšením je přivítat dnes prvního místopředsedu Evropské komise, který uvede tuto diskusi v rámci přípravy plenární rozpravy. Eh, já bych si teď zapsal seznam těch, kteří se chtějí účastnit diskuse a po projevu pana místopředsedu, místopředsedy vysvětlím, jakým způsobem budeme postupovat. Eh, jenom vás chci upozornit, že každý z vás bude mít možnost hovořit pouze dvě minuty. Máme pouze hodinu 15, eh, takže budu opravdu velice přísný a a teď poprosím pana komisaře, aby hovořil maximálně 10 minut, abychom mohli zvládnout celou tu diskusi. Takže Pane místo předsedo komise, máte slovo. Děkuji mnohokrát za pozvání. Je mi velkým potěšením seznámit vás s aktuální situací týkající se Polska, celé té diskuse zásady právního státu. My jsme se sešli naposledy 1. srpna, tu jsem vás informoval o doporučeních komise, které jsme poslali polským orgánům již 26. července a také o iniciativě, kterou jsme zahájili potom 28. července, kde jsme vyjádřili obavy komise týkající, týkající se reformy e, ústavního práva, což by mělo signifikantní dopad na e, dodržování zásad právního státu. E, doporučení eh, také eh, upozorňuje na systematickou hrozbu eh, týkající se změny ústavního soudu, což je podkopávání nezávislosti a legitimity díky kompletnímu znovu obsazení tohoto ústavního soudu. A na, na závěr také tady došlo k odmítnutí zveřejňování rozsudku ústavního soudu. Upozorňujeme na, neza, na nezbytnost dodržet nezávislost ústavního soudu. Samozřejmě ústavní soud má zvláštní postavení týkající se současné celé justiční reformy. Postupy se týkají e, zejména, zejména reorganizace e, normálních soudů a to už vstoupilo v platnost. No, na našem minulém setkání jsem vás informoval o tom, že bohužel polská reakce týkající se našich doporučení nevyústila v žádná konkrétní opatření nápravy. Co se stalo od té doby? Napsali jsme čtyři dopisy polským orgánům od července komise, kde jsme jim navrhovali, abychom se sešli, ale bohužel s politováním vám mohu oznámit, že naše pozvánka nebyla akceptována a v tomto důsledku potom naše výměna názoru probíhala pouze pouze písemně. Naše pozvání stále trvá, stále doufáme, že budeme moci zahájit dialog. Za prvé, co se týče posílení, co se týče porušení postupu, eh, polské orgány odmítají jakékoliv eh, porušení eh, práva. Komise trvá na své pozici, že polské zákony jsou nekompatibilní s evropskými zákony při zavádění jiného věku eh, pro, ženské, pro soudce ženy a soudce muže, což, není v, což je v rozporu eh, s článkem 57 fungování Evropské unie a směrnice 2006 lomeno 54 týkající se rovnosti genderové. E, komise má tedy e, právní obavy, e, protože tady došlo k rozhodnutí prodloužit věk soudců po té, co by měli odejít důchodu v souvislosti. A to je také porušení dalšího příslušného článku 47 úmluvy, Evropské úmluvy o základních právech, protože to bude eh, také ovlivňovat kritéria pro prodlužování funkce či setrvání v úřadu soudců a rozhodování o tomto prodloužení podkopává zásadu eh, nedotknutelnosti soudců. A dále jmenování předsedy soudu umožňuje ministrovi vlastně vyvíjet určitý nátlak na tyto soudce při eh, implementaci evropského práva. A proto eh, komise bude zvažovat další kroky. Co se týče kácení v Běloveckém pralese, eh, stále eh, i po rozhodnutí Evropského soudu pokračují tyto aktivity. 7. Eh, října došlo ke slyšení a komise představila své argumenty a navrhovala příslušná opatření. 25. září komise eh, se dále zaobírala otázkou dodržování zásady práva v Polsku a upozorňovala na nezbytnou odpovědnost jak polských orgánů, tak komise, aby došlo k dialogu, aby se nalezla řešení. Ve stejný den eh, došlo eh, k tomu, že v Polsku bylo předložen, byly předloženy další dva návrhy. Tyto návrhy zákonů budeme dále sledovat stejně tak jako s dalším rozvojem, protože komise se řídí dodržování mezinárodních standardů a také dodržení nezávislosti justice, což je třeba respektovat v jakékoliv justiční reformě, zejména co se týče jmenování soudců a jejich odvolatelnosti. Nezávislost soudců se netýká pouze vykonávání funkce soudce v jednotlivých případech, ale také organizace justice jako takové musí skýtat zásadní zároky pro možnost vykonávání nezávislé funkce soudců, což je základ demokratické společnosti. A v tomto stádiu hodnocení komise již poznamenává, že je třeba věnovat zvláštní pozornost příslušným návrhům zákonu, protože tyto hrozí narušením našich zásad. Například, co se týče návrhu o nejvyšším soudu, tady To znamená, že by se snížil jejich věk odchodu do důchodu. A to znamená, že ti, který by se otýkal, by mohli požádat prezidenta, aby prodloužil jejich mandát. Ale v podstatě to bude na rozhodnutí prezidenta, protože vlastně zde nejsou žádná kritéria, žádné časové okno a vlastně justičná, eh, justiční přeskum. Tento návrh, pokud jde o Národní radu, justiční radu, znamená to, že soudci by byli jmenováni eh, proti našim standardům, protože na základě eh, našich standardů by měly být jmenováni jinými soudy. To znamená, že by, eh, by mohly být jejich mandáty předčasně ukončeny. My budeme objektivně nadále uh, reagovat na tyto problémy. Zároveň očekáváme zprávu, eh, zprávu eh, Benátského výboru. Eh, parlamentní schromáždění Rady Evropy rovněž požádal o stanovisko k těmto návrhům dvěma zákonů, jakož obvyklých soudů. A nyní je míč na polské straně. To znamená, že předtím, než přijmou tyto zákony, budou muset vzít v potaz obavy z našeho třetího doporučení, nařízení a zároveň eh, zprávu Benátské komise kritické stanovis, kritická stanoviska byla um, publikována nejenom radou, justiční radou, ale i na evropské a mezinárodní úrovni. Například i Evropská síť rad, justičních rad a konsultační rada evropských soudů soudců. A zároveň zde máme eh, zvláštního zpravodaje OSN, který se zabývá, pan Diego Garcia pan, který se zabírá nezávislosti soudců a myslí si, že nezávislost justice je závažným způsobem ohrožena. Polsko. vyjádřil velké obavy ohledně těchto dvou návrhů justiční rady a nejvyššího soudu v Polsku. To by rovněž mělo být zahrnuto do diskuze, která se týká těchto dvou návrhů zákonu. Dále je to i otázka eh, nezávislé Um, ho přeskumu, ústavního přeskumu. Samozřejmě, že orgány mají možnost vést takovou reformu, ovšem musí u toho respektovat právní stát jakožto jednu z hlavních zásad, ke kterým se upsaly všechny členské státy při vstupu do EU. Členské státy mohou organizovat svůj vlastní justiční systém, to je jasné například zda budou mít například i takovou radu pro justiční oblast. Ovšem, jakmile budou mít takovou radu k dispozici, tak musí zajistit samozřejmě nezávislost justice. Nezávislost této justice musí být v souladu s evropskými standardy. Komise proto nadále očekává konstruktivní dialog v dobré víře, tak aby jsme tuto situaci v oblasti právního státu s um, nějakým způsobem revidovali, Je mi velice líto, že k tomu zatím nedošlo. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu, především vašemu výboru, za neustále úsilí posilovat právní stát a zároveň veškeré aktivity, které vede Evropská komise v tomto ohledu vůči Polsku. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní naši koordinátoři. Každý bude mít dvě minuty k dispozici a poté potom poprosím pana prvního místo předsedu, aby na to reagoval. Takže podle pořadí, v jakém jste se přihlásili. Prosím, abyste ještě zvedli ruce, my to tam ještě dopíšeme a tím ukončíme tento seznam. Paní Mecola je první koordinátorkou za EPP. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, já se pokusím dodržet ty dvě minuty. Děkuji, pane místo předsedo, že jste opět mezi námi ohledně diskuse správné aplikace právního právních záležitostí v našich jednotlivých státech. Dneska hovoříme o Polsku, ale například jsme to viděli na Maltě, v Rumunsku a tak dále, kde skutečně žádají, aby právní stát byl uplatňován a aby došlo ke konkrétním krokům. Daphne Galicia, jak víte, tato novinářka mm, byla zavražděna nedávno v Maltě. Na Maltě já poprvé od mm, této vraždy vystupuji ve Evropském parlamentu, čili ochrana právního státu je pro mě skutečně srdeční záležitostí i pro mé voliče. Na základě článku 2 naší smlouvy eh, je jasné, že jsme, že eh, jsme společnosti, která dodržuje právní stát, eh, základní svobody mm, a základní hodnoty, neustále o tom hovoříme, že jsou to naše hlavní hodnoty, které nás definuje více než geografie. Ovšem nikdy jsme ještě v minulosti nebyli tak systematicky ohrožování v našich hodnotách. V Polsku, ano, Evropská komise mm, přišla s určitým postojem ohledně ochrany mm, právních záležitostí. Ovšem jsou zde obrovské obavy ohledně eh, nedostatečné vůle polské vlády zapojit se do konstruktivního dialogu s Evropskou komisí a to je mi nesmírně líto. Máme zde obrovské obavy, pokud jde o Národní radu pro justici, tento návrh zákona a zároveň i za návrh zákona ohledně nejvyššího soudu, dále nové finanční záležitosti nebo legislativa pro nevládní organizace a zároveň zákon, který by měl regulovat média. Úplně všech těchto případech máme obrovské obavy, představuje to nedostatky, jež nemůže Evropský parlament ani komise ignorovat. Proto musíme vyslat jasný signál, že nebudeme přihlížet když základy eh, demokracie a právního státu jsou zde pošlapávány pro lidé pro lidi v Polsku, je zemi, to není jenom o volném pohybu, ale je to v podstatě skutečně taková ta hodnota určité naděje do budoucna. Naše občany nesmíme zklamat, že Evropská unie skutečně bude stát na jejich straně. Dobře, děkujeme. Skutečně, milí kolegové, pouze dvě minuty bude mít každý, takže za SAD paní Sipel, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Proč je právní stát tak důležitý? Víte, já si myslím, že to byl právě komisár Timmermans, který na plenárce řekl to, že je to takový rámec, na základě kterého může demokracie fungovat. A já s tím souhlasím. To, co vidíme v Polsku, tak to nejde pouze o to, že jedna členská země neplní ten či jiný zákon. Když hovoříme o nezávislosti justice, tak to přece není nějaký zákon. To je zásadní pilíř naší demokracie. Bude-li mít každá vláda možnost zbavit se některých soudů, dosadit tam svoje soudce v rámci svého volebního období, tak to neznamená potom nezávislou justici a ohrozí to demokracii. Je mi líto, jak to je načasováno, protože rozpráva začala na začátku letošního roku a já ještě nevidím, teda ten konec je v nedohlednu vůbec eh, nějaké zásadní změny v Polsku není vidět a to mě zneklidňuje. Občané Polska si totiž zaslouží něco lepšího, když se podíváme na jejich historii, jak eh, skutečně tvrdě bojovali za svobodu, aby žili ve svobodné, demokratické společnosti a nyní jejich vlastní vláda to není schopná garantovat. Myslím si, že bychom všichni měli zajistit to, že tato situace se mění a že se mění ve všech členských státech nejde pouze o pár těchto států, jak se o tom zmínila paní Mecola, Prostě je důležité, aby právní stát byl zajištěn ve všech našich státech a musíme posílit demokracii pro um, naši půl miliardu občanů. Děkujeme. Paní Steven za EKR. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Timmermansi, vy jste začátkem října hovořil na plénu o katalánské otázce a já si ještě velmi živě na váš projev vzpomínám. Vy jste řekl, že španělská policie eh, postupovala přiměřeně, potom a všem později španělská mm, policie řekla, že se dopustila chyby a nereagovala při, přiměřeně. Po té, co byli začtěni katalánští ministři a byl vydán zatykač na katalánského premiéra, jste byli víceméně sticha. Takže násilí v Katalánsku neodsuzujete, ale když se potom něco odhlasuje v Polsku, tak co se vám nelíbí, tak eh, opravdu vystupujete velmi rychle a tváříte se moralisticky, nedopouštíte se zde měření dvojím metrem a není toto začátek konce evropského projektu? Proč nereagujete, když je ohrožováno právo na sebeurčení? Myslíte si, že e, základní hodnoty, na kterých je postavena EU, se mohou uplatňovat selektivně? Děkuji vám. Ano. Většinou členové Libe netleskají, takže prosím, netleskejte. Místo Natalie Grisbeck bude hovořit paní Netfeld, prosím. Děkuji a děkuji vám, pane Timmermansi, za to, že jste nás tak detailně uvedl do dané problematiky. A stejně jako vy, i já doufám, že jednoho dne nastane dialog, ale zatím to tak nevypadá že to nastane brzy. Jaké to podle vašeho názoru bude mít dopady pro policejní a justiční spolupráci? Protože pokud tedy vyvodíte závěr, že polská justice momentálně nemůže být požovažována za nezávislou, co to znamená pro eh, evropský zajišťovací příkaz, trestní příkaz, eh, zápisy do systému SIS, anebo i třeba spory mezi společnostmi a veřejnými orgány. Jak to vypadá? Mají potom jiné země povinnost uznávat rozhodnutí polských soudů nebo předstírat, že je uznávají? výrazně se soustředíme na, e, na otázku soudnictví a to je důležité, ale opravdu zde dochází k systematickému porušování článku 2. Je to také svoboda projevu, svoboda shromažďování v souvislosti s nezávislými neziskovými organizacemi, je to otázka svobodných médií, e, práv žen a podobně a doufám, že toto Evropský parlament také zohlední. No a na závěr určitě víte, že tento parlament trval na tom, že potřebujeme obecný mechanismus pro to, abychom hájili eh, systém právního státu a demokracie. A vítám to, co zde řekla paní Mecola za EPP. Kolegyně z EKR také poukázala na to, že to není jenom téma, které by se nějak týkalo Polska, samotného, ale je to otázka splňování, naplňování evropských standardů v různých zemích. A proto potřebujeme obecné mechanismy. A už se dostávám k závěru svého vystoupení. Těší mě, že komise oznámila, že předloží návrh jakéhosi mechanismu, ale poněkud se obávám, jakým směrem se to bude ubírat, pokud uvádíte, že by to mělo být součástí evropského semestru. Já si myslím, že by to mělo být něco průraznějšího a něco, do čeho může mluvit i Evropský parlament. Děkuji, kolegové, prosím, dodržujte řečnickou eh, dobu paní Spinelli za paní Ernst z GUNGL. Děkuji vám, pane předsedo. Také velice děkuji místo předsedovi Timmermansovi. A dovolte mi položit následující otázku. V červenci bylo oznámeno, že bude použit postup podle článku 7, pokud eh, polská vláda nebude nadále brát vážně eh, to, co zleží EU na srdci. Jak to bude pokračovat dále? Mezitím tady bylo i usnesení Evropského parlamentu a do, vznikla určitá opatření polské vlády, která jsou, mají čím dál tím závažnější dopady. A v oblasti justice prezident Duda použil svého práva veta proti některým opatřením, ale byla učiněna i další opatření, která jsou znepokojící. Byla to opatření v oblasti migrace, a například eh, uprchlíci na hranici s Běloruskem byli posíláni zpět. Svoboda médií, svoboda tisku je podkopávána, to tedy omezuje svobodu projevu a to platí také pro diskuse o polské historii. Byla zde i protiteroristická opatření, která vedou k tomu, že se silně kontroluje internet. A to zase vede například k diskriminaci islámu. A v neposlední řadě zde byla zásadní opatření ohrožující eh, lidská a ženská práva. Eh, ženy nemají možnost si vzít tu antikoncepci pro den poté. A nemají možnost ochrany, když se obrátí s eh, účelem interrupce na lékaře. Co si myslíte tady o použití článku 7 a pokud Polsko nerezerguje, tak mu neposkytnou třeba pos, neposkytnou prostředky? Za zelené paní z Argentiny. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, kromě všech těch nedostatků v oblasti eh, principu právního státu. Eh, měli bychom se také podívat na tu situaci uprchlíků na polsko-běloruské hranici, na to, jak se eh, staví k reprodukčním právům žen v Polsku, jak mění svobodu eh, schromažďování a staví se k problematice financování státních neziskových organizací. A pak tu máme hlavně jednu otázku. Jaká kritéria třeba naplnit z pohledu Evropské komise, aby dospěla k závěru, že postup podle článku 2 tedy nepřispěl ne, ke kýženým výsledkům a měl by se použít článek 7? Protože jste o tom dlouze hovoril, ale potom mě tam v tom vašem výkladu chyběly ty závěry. A myslím, že závěrem nemůže být počkejme si, až vznikne v prosinci zpráva Benátské komise. Ale ty závěry bychom měli vyvodit my, ale nemůže to být tak, že my jsme vlastně čtyřikrát vyzvali k dialogu. Tak co konkrétně máme udělat, nebo co je třeba prokázat, než můžeme říci, že opakovaně byl pokus použít postup podle článku 2 a nyní je na čase použít e, možnosti dalšího kroku. Děkuji vám, paní z Argentiny, paní Monberg za e FDD, tu není a pan Zelstra za ENF tady také není. Takže pane první místo předsedu, prosím, zareagujte na otázky koordinátorů. Děkuji vám. Jenom abychom to nechápali špatně. Paní Stevens hovořila o otázce katalánska. To není součástí této rozpravy, ale chci zareagovat ze dvou důvodů. Za prvé tvrdila o mně, že jsem řekl, že španělské orgány zareagovaly na referendum přiměřeným způsobem. Toto já jsem ve svém vystoupení v parlamentu neřekl. Řekl jsem, že za určitých okolností eh, udržování principů eh, právního státa je možné učinit také eh, s náležitým vynaložitím síly, ale já jsem žádným způsobem takto nehovořil o situaci v Katalánsku, takže a toto bych chtěl popravit. A také jsem, eh, popravit, také jsem chtěl říct, jsem řekl a říkám, že násilí nikdy neznamená řešení a ani tuto situaci nevyřeší. A za druhé, já si myslím, že dnes hovoříme o Polsku a já nemám rád takový ten postup, kdy poukazujete na to, a co ti, a co tam ti. A když já jsem byl ministrem zahraničí a kdykoliv se obě, objevila kritika Ruska, tak jsem vždycky říkal, no ale podívejte se, a co tam ti, a co oni. A reagoval jsem tak, a reaguji tak i dnes. Ano, jistě, můžete mít pravdu, ale o tom můžeme diskutovat jindy. Věnujme se tomu bodu, který máme na programu dnes. A stejně chci zareagovat na paní Stevens. Chcete-li, abych přišel, abychom diskutovali o jiných tématech, jsem vám kdykoliv k dispozici a jistě budeme mít příležitost o tom diskutovat jindy. Ale dnes máme na, bodu program, na programu situaci v Polsku a nemůžete eh, prostě odvést tu diskusi od tohoto eh, tématu k nějakým naprosto jiným záležitostem, které možná budeme probírat jindy. Ale vraťme se tedy k tématu Polska. Co skutečně očekáváme? To se ptalo vícero poslanců. Eh, budete používat článek 7 nebo jiné nástroje, které máte k dispozici? Eh, rád bych vyjádřil, co očekáváme od polských orgánů. Eh, myslíme si, že eh, oni ty nové legislativní opatření nastaví tak, aby byly naprosto v souladu s potřebnými podmínkami, protože teď by to bylo vlastně podřízení soudní moci exekutivě a několik soudců by bylo eh, nuceně posláno eh, do důchodu a my doufáme, že polské orgány toto vyřeší. Já bych jim to rád řekl v rámci dialogu, ale říkám vám to, říkám to takto prostřednictvím této rozpravy. Potom vlastně ta legislativa o obecných soudech by měla být v souladu s eh, evropským právem tím, že věk odchodu do důchodu soudkyň a soudců by měl být rozdílen, protože to je v rozporu s evropským právem. A potom také prodlužování eh, mandátů soudců a předsedů soudu. Potom je zde ten zákon o Národní škole pro soudnictví. I to by mělo být v souladu s evropským právem, by zde nebyl externí vliv, zvláště potom opět ze strany ministra spravedlnosti a obnovit legitimitu a nezávislost ústavního soudu. O tom už jsem hovořil před chvílí. Takže to jsou ty naše požadavky, to žádáme po polských orgánech. A pokud žádným způsobem na to nereagují, a to není jenom něco, co by žádala komise, je to také v souladu s tím, co požadují další mezinárodní organizace jasně to vyjádřili. Pokud se tedy v této oblasti nic nějakým způsobem nezmizí, nezmění, tak eh, budeme muset v budoucnu použít jiné nástroje. Vy chcete, abych se k tomu vyjádřil dnes, nyní, ale já to neučiním a nemusím vám ani připomínat, že parlament o tom může činit vlastní rozhodnutí, nepotřebuje k tomu komisi, aby rozhodovala. Takže pokud si myslíte, že komise zde nepostupuje správně, Eh, můžete se ujmout zodpovědnosti vy a můžete to udělat kdykoliv si to parlament bude přát. Paní Inetfeld se ptala, jaké jsou dopady pro justiční a policejní spolupráci. A obecně řečeno, policejní a justiční spolupráce nebo spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí je založená na vzájemné důvěře a to paní Netfeld velmi dobře ví. A pokud se tato zájemná důvěra čím dál tím více dostává pod tlak, tím, že je zde znejistěn ten soudní systém, tak samozřejmě ta spolupráce bude čím dál tím komplikovanější. A proto opravdu vyzývám polské orgány, aby odstranili e, zdroje nedůvěry. A to je opravdu zásadní, aby zde bylo nezávislost soudnictví. Nezávislý přeskum nezávislými soudy. To je zásadní pro to, aby spolupráce fungovala. A dále také, pokud chcete, aby fungoval náležitě vnitřní trh, tak si chcete být jistí, že evropské právo bude stejným způsobem uplatňováno všude v Evropské unii. Takže toto by byla takto moje reakce na komentáře ze strany koordinátorů. Děkuji. Děkuji, pane předsedu, a na denní zástupci Libe na dvě minuty v pořadí, v jakém se přihlásili. Prosím. Eh, paní převodničo. Vážený pane předsedo. Evropská unie není pouze politickým společenstvím nebo nějakým ekonomickým společenstvím, ale zároveň společenstvím práva. Práva, které je založeno na základních demokratických hodnotách, právní stát, jednotlivé právní úřady a tak dále. 84% obyvatel Polska podporuje Evropskou unii. To znamená i Evropskou unii jakožto společenství práva. Ovšem vláda, která to nechápe a nevede konstruktivní dialog s komisí, prostě vystupuje podle mého názoru proti těm 84% našich obyvatel, kteří si myslí, že Evropská unie je společenstvím dobrá, že je to naše společné dobro a blaho a cítí se, to znamená, že s tím souhlasí. Víte, já zde mám takový dopis ehm, z, z 19. 10 ehm, no, ehm, muže, který se pak upálil a který napsal, proč takto radikálně protestuje, protože ta situace je dramatická. Nejde Mm, o to, že vláda dělá málo či méně či více chyb. Každá vláda to dělá, ale to, že to otřásá zásadami našeho eh, státu a fungování společnosti, o to zde jde. To byl protest tohoto eh, našeho občana a proto bych chtěla, pane předsedo, abyste nadále se snažil jednat s naší vládou. Já doufám, že to odblokujete a že skutečně naše vláda tento dialog konstruktivně povede. Děkuji vám. Děkujeme. Děkuji. Děkuji, že jste dodržela čas. Mluvím obecně, že... Vážený pane předsedo, ano, tak jak to již bylo řečeno, prostě jak říkají ty, kteří u nás vládnou, neuhneme ani o krok, a oni prostě neuhli ani před eh, mezinárodních organizací. To já skutečně nemohu akceptovat. Dokonce ani to, jak když se Piotr Šťastný upálil. Ani tam skutečně neustoupili. To znamená, když se tito lidé rozhodnou zemřít v této situaci, tak to skutečně je mnohem více, než to vůbec dokážeme představit. Ani pod různými manifestacemi světla, nebo to, co probíhalo v, v, u nás v, v srpnu. Víme, že asi 60 lidí bylo obviněno, došlo k jejich dočasnému uvěznění. Prostě neuhli ani pod tlakem tak zásadních věcí demokracie, jako například ochrana osobních údajů, těch, kteří se účastní eh, určitých záležitostí, například pokud jde o majetková přiznání a tak dále. Víte, ti, kteří eh, mm, víte, u nás například určité, určité profese musí mít od prokurátora potvrzení. To zní opravdu jak z Orvela. Je to skutečně takový zákon, který u nás vypadá, jako kdyby ho napsal Orwell v knížce 1984. Naši, no, v podstatě vlastně jim to úplně jedno, že organizace soudu rovněž protestuje proti tomu, jak to vypadá v soudnictví, to, jakým způsobem ničí personál této oblasti nový Eh, soudci v podstatě vlastně ani nejsou schopni reagovat na všechny tyto protesty. A já si myslím, že jde o něco mnohem závažnějšího, než se nám to může zdát každý den vlastně část obyvatel, která věří v evropskou demokracii, eh, přichází o svá práva, o své tradice, o, mm, o, o zásady, které jsou důležité pro právní stát. Jedna otázka. Pamatujete si nějaký jiný evropský stát, pane předsedo, kde by vláda takto pošlapávala práva, občanská práva svých vlastních občanů? Mr. Jurek. Děkujeme a nyní má slovo pan Jurek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Víte, já se zaměřím pouze na evropské zásady evropské otázky. Vy tvrdíte, že nemáte dostatečnou reakci ze strany našich orgánů. Já si myslím, že oni reagují docela často, často i zbytečně na vaše dopisy. Evropská komise ale přece nemá žádné právo nějak dávat určité instrukce jednotlivým vládám. Samozřejmě, že komise může přijít s nějakým eh, svým eh, stanoviskem, ale v podstatě nějaké mm, vysílání nějakých doporučení a tak dále. To sice je zakotveno v naší smlouvě, ale patří to radě. To znamená, že vy si uzorpujete opravdu něco, co vám nepatří. Vy skutečně postupujete opravdu pouze instrumentálně. Vy nechcete hovořit o jiných eh, zemích, ale my nechceme nějakou selektivní spravedlnost. Já jsem bývalý minister, vy jste byl bývalý minister zahraničí a víte, co to znamená selektivní spravedlnost, to, že si zakrýváte oči pokud jde o mezinárodní realitu. Já bych vám teda řekla, že ve Francii například eh, i pokud je o svobodu slova, to nás neklidňuje. Například to, že mm, bývalý eh, premiér Jean-Pierre Raffarin protestoval proti tomu, že se snímají kříže, ale neslyšeli jsme z vaší strany žádné reakce. Zde se má eh, například hlasovat o tom, co se děje v Rumunsku, jak víte, organizuje se konkrétní akce. My bychom očekávali ne, že bude budete intervenovat v tomto ohledu, ale spíše ta stanoviska, o kterých hovoříte, možná s nimi přijít i u jiných zemí. No a nějaké intence a tak dále, vážený pane předsedo, toto je jiná záležitost. Zítra to bude 100 let od eh, Velké říjnové revoluce a já doufám, eh, že vyjádříte solidaritu s oběťmi tohoto šíleného století. To si myslím, že by byl příspěvek k lidským právům zprávům, pane předsedo. Děkujeme. Další eh, kolega. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi Timrmancovi za to, že bere vážně svou roli a že bere vážně funkci komise jako strážkyni práva a smluv a že se tudíž stará o mm, eh, současnou situaci, kdy máme takové problémy. Domnívám se, že je to povinnost komise věnovat se tomu. A pan místo předseda na to zcela jednoznačně upozornil. Já se divím, proč polská vláda není ochotná k žádnému jednání. Bylo by tedy, byl by nejvyšší čas. Uh, a jistě eh, řada věcí by byla snadněji odstranitelná, kdyby se Kdybychom, kdyby, se, kdyby se komise s polskými orgány dostala navzájem do rozhovoru. A chci se zeptat, co jaké možnosti by mohly vyplynout, teda z jednání, jaké si slibujete, pane místo předsedu. A potom pak, když nejde k žádné tedy reakci, je to spíše taková taktika spožďovat všechno, eh, budete eh, tedy se snažit také umožnit nám jako parlamentu, abychom eh, udělali určité kroky. Děkuji, pan Vojt. Vojt. Mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo Timmermansi, vy si to tak trochu usnadňujete, když říkáte, že nelze srovnávat jedno s druhým. Pakliže komise je strážkyní smluv, tak se samozřejmě tak musí uplatňovat stejným způsobem evropské právo. Vy jste právem řekl, že nezávislé justice vyžaduje také bezpečnost a pro fungování soudců. Ale Hans Mayer eh, například v Drážďanech Eh, neměl příležitost hovořit se sdělovacími prostředky, i když státní, zastupitel, eh, i když státní zastupitelství zastavilo šetření kvůli domnělému porušení práva. Eh, tady se vyčíta, vy tady vyčítáte chyby v návrhu zákona, vy tady vyčítáte nerovnost odchodu do důchodu mužů a žen polské justici, ale co se týče Katalánska, tady nic nezmiňujete. A teď cituji z Deutschlandfunku ze 4. listopadu. Je třeba jednat eh, v rámci nezávislosti, ale někdy k tomu může, eh, mohou patřit i násilné kroky proto, aby se zabránilo nedodržívání práva. To děláte tedy ve španělském případě, ale v polském případě nikoliv. Jestli ještě někdo z Libe výboru přihlásit se o slovo? Ne? Takže teď nečlenové výboru Libe. Já vidím, že co se týče novinek o, nejpo, o nejnovějších skandálech v takzvaných Paradise Papers, E, je také zamotán polský ministr financí, který je také místopředsedou vlády. A ten e, také tady Eh, by měl také skládat účty. Evropský parlament to žádá už dlouho, ale k tomu by ne, nedošlo, kdyby se toto nedělalo v každé jednotlivé zemi, ale to je také to, co nefunguje v Polsku. Já pocházím ze země, která eh, byla poručníkována Evropskou komisí a tady se vůbec nejednalo o porušování práva. Jsem ze země, kdy bývalý eh, místo eh, předseda vlády byl obvinován z vyhýbání se placení denní právě proto, že funguje zásada právního státu. Takže minimum, které očekávám od komise, je konat. A pakliže polská vláda dokonce ani není ochotná vstoupit do dialogu s komisí, tak to minimum, co očekávám od komise, je, že začne konat a eh, zaktivuje článek 7. Dobře, máme-li čas pod pravidly 2 a 6, mohli bychom ještě dát příležitost dvěma nečlenům líby. Nyní paní Višněvská. Ještě někdo? Převodničanci. Děkuji vám za slovo, pane předsedo, vážený pane komisaře. Je mi to skutečně líto, že opětovně se náš výbor věnuje tomuto problému ohledně demokracie v Polsku. Polsko samozřejmě má jasný problém. Opozice, která zde je v Polsku, se jaksi nesmířila s tím, že prohrála v demokratických parlamentních volbách. No a tato klamavá příšerná opozice buduje tento falešný obraz Polska ve vašich očích. Dámy a pánové, přijete k nám, přijete na návštěvu, abyste viděli, jak vypadá u nás situace, abyste se podívali, jak vypadá zásada právního státu. Pane komisaře, stávající vláda má v našem parlamentu většinu. Ráda bych vás ujistila o tom, vážený pane předsedo, že v současné době realizujeme například i naše eh, výbo, naše eh, eh, volby, které nás čekají u nás. Poláci rozhodují o tom, co se u nás děje. To, na tom je založená demokracie. Většina může prosazovat program, ze kterým šla do voleb. Víte, vy, to je absurdní. Vy jste hovoříte, že jde o nějaký rozdíl mezi věkem do důchodu mezi ženami a muži, <laughs> dámy a pánové. Já bych vás ráda informovala o tom, že při nejmenším osm členských zemí Evropské unie má stejnou situaci. A ještě jedna věc. Jde o tuto volbu, nejde o žádné nucení. Prosím vás, to je absurdní situace. Jedna eh, zde ze socialistických kolegyň či komunistické kolegyně hovořila o reprodukčním právu žen. Prosím vás, vážená paní, to se, vážená paní kolegyně, to se týká spíše snad zvířat. Prokreativní práva se týkají lidí a prosím, abyste opravdu dělali jasný rozdíl mezi těmito eh, slovy. Dámy a pánové, já si myslím, že byste měli chránit a opravdu respektovat demokratické volby, které u nás proběhly v Polsku a jak si to vybrali Poláci. Víte, komunistům bych ráda eh, řekla to, že, že levičářství a nějaké šíření komunismu u nás je zakázáno. My máme dokonce dekomunizaci názvů ulic u nás v Polsku. Já bych vám jenom připomněl na základě 206, dámy a pánové, že mohu dát slovo nečlenům Libe, pokud teda chcete, aby tomu tak bylo tak prosím, abyste vystupovali s respektem. Paní Tun, já bych vás vzal úplně na závěr, ještě předtím, jestli dovolíte, protože vás jsem, na vás jsem zapomněl, samozřejmě paní Holmajer a ještě jeden non um, uh, člen a potom paní Holmajer a paní Tun. Takže pan Kušník, prosím, máte dvě minuty. Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedo, vážený pane komisaře, ano, právní stát, um, tomu se daří v Polsku. Demokracie rozkvétá. A Milé komise se opětovně věnuje polské otázce, tomu, co se u nás děje. Víte, vy jste hovořil o tom, jak funguje ústavní soud, tomu jste věnoval velkou pozornost. Já jsem se podíval, jak kolik tam bylo věcí, kterým se věnoval v průběhu tři měsíců tento ústavní soud, asi 400 případů to bylo, eh, skutečně fungují, zkracují opravdu termíny, protože v minulosti se jejich vedení věnovalo pouze politice. Druhý zákon, o kterém jste se zmínil, pane komisaři, fungování základních všeobecných soudů. To funguje již tři měsíce. 400 soudů. Minister spravedl- spravedlnosti tam změnil ty členy těch vedoucích eh, pouze v několika desítek případů. To, že opozice tvrdí, že dojde k totální změně všech vedoucích představitelů těchto soudů, to prostě nemá s realitou nic společného dále ta záležitost snížení věku odchodu do důchodu. My jsme prostě to snížili pro všechny eh, občany. Je obtížné si nějak představit, že u nás snad soudci byli diskriminováni v Polsku, že by snad pracovali déle a tak dále. Přece já se absolutně nedovolnu něco takového představit, že by komise se snažila nás donutit k tomu, aby naši soudci pracovali a zůstávali déle v Mm, pracovním poměru než jiní lidé. Víte, to, to, to, to, o čem hovoříme, to jsou pouze dva návrhy zákonu, o tom přece nemůžeme ještě debatovat. A úplně poslední věc, vy jste říkal, eh, pane komisaři, aby jsme to neporovnávali s jinými zeměmi. Ovšem ve Francii zde máme například dekrety, které omezují pracovní práva. Reakce komise je nulová. Španělsko je na kraji rozpadu. Paní Stevens již hovořila o vašich reakcích na tuto situaci. Toto je dvojí metr a pokud teda bude komise postupovat tímto způsobem, tak budete rozkládat Unii z našeho vlastního středu, z uvnitř. Dobře, a nyní jsme zapomněli na naše dva členy, kteří se chtěli ještě vyjádřit. Nejprve paní Holomajer, potom to bude paní Tun, paní Spinel ještě požádala o procedurální poznámku, takže velice rychle, Barbaro. Velmi krátce. Já jsem pouze chtěla připomenout našemu polskému kolegovi, že já nejsem komunista za prvé. Za druhé, výsledek voleb většina získaná ve volbách není synonymem pro zásady právního státu. Je-li zvolena většinová vláda, nemusí být pod zásadou vlády práva. Děkuji. A nyní paní Holmajerová. Nejprve jsem chtěla úvodem říci, že i některé zvolené vlády, že i zvolené vlády se musí eh, prostě hlásit k dodržování zásady právního státu. A to jsou eh, základy naší Evropské unie. K tomu patří prostě dodržování zásady právního státu ať je někdo zvolen či nikoliv. A proto si myslím, že je třeba nalézt nějaký rychlejší mechanismus. Také ty připomínky týkající se Španělska nezávisle na tom, eh, chceme-li tento postup nebo ne, tam se nejedná přece o nezávislost justice, eh, protože justice podle jejich zákonodárství, protože oni fungují právě a jednají podle zákonů. Eh, a já bych tedy Pane místopředsedo, ráda vám položila otázku, Zda tedy členské státy na základě přibývajících problémů s zásadami právního státu ochotny E, připojit se k takovému mechanismu, který parlament předložil v rámci zprávy z vlastní iniciativy Sofie Inveltové a tato zpráva byla přijata širokou většinou tohoto parlamentu, čili dospět k nějakému reakce schopnějšímu, rychlejšímu mechanismu, protože někdy máme pocit, že se prostě naráží na určité meze a to, co je článek 7 a to, co máme jako postup v dialogu, tak mezi tím není jako velký manévrovací manévrovací prostor a mě by zajímalo dovědět se, jak vypadá tato situace v jednotlivých členských státech. Děkuji mnohokrát a nyní paní Tonon Honstein. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala i za celou tuto diskuzi. Je mi to nesmírně líto, pane Korvin že někteří se to snaží jak se změnit na politickou záležitost, protože my všichni jsme si vědomí toho, že parlament by neměl sloužit k tomu, abychom si ubližovali, ale aby se probíhaly zásadní debaty a zde hovoříme o neobvykle dramatické situaci toho, že vláda, kterou si zvolila většina, nedodržuje právo, to je dramatické a v evropských zemích Evropské unie to skutečně je nevýdané. Demokracie, to přece nemusím opakovat, to znamená ochránit právo obecně, dodržovat toto právo, ale zároveň i práva těch, kteří prohráli volby menších stran, práva těch, kteří, řekněme, vyjadřují určitou neposlušnost, protože to není pouze společné se zákonem, ale zároveň se svědomím, například blokace e, určitých pochodů fašistů. V současné době máme tolik záležitostí, kterým se soudy musí věnovat. Obávám se, že Evropský <clears throat> soud spravedlnosti bude za chviličku přetížen, protože je zde příliš mnoho osob, které se budou odvolávat až na evropské soudy. A úplně poslední věc, kterou bych ráda řekla, je, že věřím v to, že demokraté všech zemí, pokud budou stát společně bok po boku, tak naše demokracie evropská bude mocnější. Dámy a pánové, ráda bych vás pozbudila k tomu, aby jsme my všichni demokrati ze všech zemí spolupracovali v rámci nevládních organizací s našimi občany, stranami, se všemi, kteří si cení naše společné hodnoty. A takových lidí je v Polsku opravdu obrovské množství. Děkuji. Děkuji, děkuji vám, kolegové. A teď dostane slovo pan místo předseda. Děkuji vám mnohokrát, děkuji za všechny vaše připomínky a já se pokusím na ně na, všech, na všechny zareagovat. Nejprve dovolte, abych se zaobíral tím, zda komise má nějakou kompetenci eh, pro to, aby zaktivovala tento rámec dodržování zásady právního státu eh, eh, náš rámec právního státu je založena článku 7 smluv, jak víte, tak komise, stejně tak jako rada a parlament, mohou předložit návrh pro aktivaci sankčních mechanismů, eh, které jsou obsaženy v článku 7. A to se týká dodržování hodnot, které jsou definovány v článku 2 a zásady právního státu jsou také definovány a umožňují eh, právě aktivitu komise v případě, že tady hrozí vážné porušení. A to je také v článku 7 smluv. Já si myslím, že že tady vůbec bychom neměli diskutovat o kompetencích. Já opravdu nerozumím, že se to objevilo v několika příspěvcích a že se divíte, nebo já se vždycky začínám divit o všech těch, kteří s tím přicházejí. A paní Holmajerová, systém takový, jaký je dnes, nám neumožňuje dostatek manévrovacího prostoru pro diskuse také s radou a s ostatními. Já vím, že to je něco, kde má parlament naprosto jasné stanovisko. A já jsem také řekl parlamentu, když se zaváděl pracovní program komise pro příští rok, že komise chce na tom spolupracovat s parlamentem v širším slova smyslu. Eh, paní Inveltová, ano, v širším slova smyslu jsem otevřen této diskusi. Také na radě máme vzrůstající podporu pro tu myšlenku, která je propagována velice eh, také ze strany belgické vlády, abychom měli širší jaksi přeskum eh, dodržování zásady právního státu, protože mm, eh, prostě když se něco objeví v nějakém členském státu a jiné členské státy by na to měly reagovat, tak je to taková určitá nevůle to udělat nebo neochota, necítí se přitom dobře. Čili já si myslím, že tady je větší ochota rady eh, něco s tím začít dělat, než když já jsem tam ještě byl jako minister před čtyřmi, pěti lety. Já si myslím, eh, že bychom i ve spolupráci s těmito institucemi se mohli pohnout dopředu. V tom sdílím tedy stejný názor jako, některé, jako někteří kolegové, kteří zde hovořili. Ale teď je tedy pozornost zaměřena na komisi. Ale když tuto otázku jsme vznesli na radě, byla tady velice silná podpora většiny členských států pro postoj komise. Eh, čili jaksi, že bychom tady měli nějakou lunetickou, bláznivou komisi, která tady útočí na Polsko, to naprosto nesouvisí s realitou. Vůbec tomu tak není. Většina členských států hovořila o obavách, ale velice kooperativním způsobem. Nechcí trest, nechtějí trestat Polsko eh, Hmm, ale chtějí, aby se Polsko jaksi hmm, dostalo tam, kde má být, v srdci Evropy, jako jeden z nejdůležitějších členských států, eh, protože členské státy chápou význam zásad právního státu pro fungování Evropské unie, včetně fungování vnitřního jednotného trhu, včetně spolupráce v oblasti vnitřních záležitostí a justice, včetně ochrany eh, našich občanů. Polští občany jsou také evropskými občany, zaslouží si stejnou ochranu jako všichni ostatní evropští občané. A to je argument, který je také vznášen na radě. Takže prosím pěkně, nedomní, přestaňte si myslet, že jsem to jenom já ve své misi proti Polsku. Eh, pakliže tady zaznívá kritika a jsou tu obavy týkající se návrhy zákonů Polska, je tato obava sdílena mnohými členskými státy. O tom nepochybujte. Oni to nedělají proto, že chtějí zatlačit Polsko někam do rohu, ale protože chtějí, aby se Polsko vrátilo zpět na cestu dodržování zásady právního státu, což způsobilo zázraky v Polsku jeho dodržování v posledních desetiletích. To je tedy moje první poznámka. Potom, co se týče toho odchodu eh, do důchodu. Opět, když se podíváme na obecné záležitosti odchodu do důchodu, rovné zacházení je klíčovou zásadou zakotvenou v pilířích Evropské unie a to tady máme už od roku 1979 v příslušných předpisech aby, si byli rovně, aby byli rovně postaveni muži, ženy, jak v sociálním zabezpečení, důchodovém zabezpečení, včetně, stejno, včetně odchodu do důchodu. A v tomto ohledu je třeba poznamenat, že všechny členské státy, které mají stále ještě rozdílný věk odchodu do důchodu pro ženy a pro muže, už učinili kroky pro postupné srovnání, pro rovné zacházení ale eh, eh, při znovu zavádění nějaké diskriminace v tom návrhu důchodového zákona v Polsku nemá nic společného s evropským právem a bude to mít také negativní sociální dopad na důchody žen a zvyšuje a to nebezpečí poklesu do chudoby, tak jak to bylo poznamenáno ve specifických zprávách a specifických doporučeních pro jednotlivé státy posledním evropském semestru za zohlednění penzí 2010 až 2016 v Polsku. Je to obecná otázka, například týkající se také finanční stability důchodových systémů, systému důchodového zabezpečení. Já se skutečně domnívám, že máme kolektivní odpovědnost, abychom udělali něco v jasných oblastech, které ženy mají v Evropské unii obecně máme 40 rozdílu v důchod, ve výši důchodu pro muže a pro ženy. A to je neudržitelné. A teď, když se ještě bude zavádět různý věk odchodu do důchodu, no tak se tento problém ještě zhorší co pak by ženy neměly být větší ekonomickou nezávislost, neměly by mít stejná práva jako muži, neměly by být schopny vybrat si sami, udělat vlastní volbu a nebýt k něčemu nuceny politickým způsobem. Já si myslím, že to souvisí právě s našimi sdílenými evropskými hodnotami a s dodržováním zásady právního státu. A teď další věc, a to jsem chtěl potrhnout, protože to se tak často objevuje. Tvrdit, že protože jsme vyhráli volby, je to důsledek demokracie a proto můžeme určovat, jak má vypadat zásada právního státu. E, to není žádné vítězství ve volbách, které by vám dalo právo ignorovat ústavu, porušovat ústavu či porušovat jakákoliv práva. A jak už jsem řekl dříve, některé z prvků, takové jako ústavní soud, někteří jmenovaní soudci byli jmenováni za porušení polské ústavy, někteří jiní soudci nedostanou e, ten, eh, tu pozici v ústavním soudu, kterou by měli mít a to je prostě jasné porušení polské ústavy. A nemůžete používat ten argument, že protože jste vyhráli volby, tak prostě můžete ignorovat ústavu a nebo ji porušovat. Samozřejmě naleznete-li většinu, Můžete změnit ústavu, to je vaše demokratické právo. Demokracie vám dává právo změnit ústavu, máte-li proto většinu. Ale opět, nemůžete změnit ústavu do takové míry, abyste porušili zásady, ke kterým jste se zavázali v mezinárodních dohodách a smlouvách takové, jaké jsou například v evropských smlouvách. Já se domnívám, že tady to musíme říkat velice jasně. Známe-li něco z evropské historie, tak víme, že ten argument o demokracii byl v minulosti užíván proto, aby eliminoval lidská práva a aby se vysmíval zásadu, zásadě právního státu. To byla část evropské historie a my jsme se naučili po druhé světové válce že je třeba mít tady tři pilíře demokracie, respektování lidských práv a respektování zásady právního státu. A ani jeden pilíř nemůže být proti druhému. Eh, nechceme-li, aby se opakovaly ty strašlivé chyby, eh, které eh, se učinily v minulosti. A víme velice dobře v polské historii, že komunisté využívali zásady právního státu proti demokracii a proti lidského práva, protože když se na ně útočilo, což je něco, co já jsem dělal velice často v té době, protože ignorovali lidská práva, tak oni řekli, ale to je podle naší ústavy. Takže nechcete-li lidi, aby používali zásady právního státu proti demokracii, tak prosím nevyužívejte demokracii proti dodržování zásad právního státu. Mus, jestliže nechceme, aby se opakovaly chyby minulosti. A já vás moc prosím, moc prosím, aby už jste přestali používat ten argument, že to, co děláme, je prostě pouze nějaký překlad či výklad demokratických voleb. A já prostě nevidím žádnou platformu ani ve volbách v Polsku, žádnou stranu, která by eh, tady eh, chtěla, eh, která když dělala kampaň volební do voleb, tak prostě hovořila o justiční reformě. Ale celá řada záležitostí, ke kterým došlo, a když se tady objevuje kritika komise, to opravdu nesouvisí s konkrétními návrhy, které jsme předložili. Já jsem reagoval na konkrétní kritika, která zazněla, zda máme tedy kompetenci, tady ten argument o demokracii, argument o tom odchodu, odlišném věku odchodu do důchodu ale domnívám se využívat jiné záležitosti, které si zcela zjevně zaslouží diskusi. Já chci vést diskuzi o Katalánsku, o Maltě, o čemkoliv. My nediskriminujeme. My samozřejmě jsme ochotni jednat, eh, diskutovat o všech záležitostech a já už jsem diskutovala na plenárním zasedání a udělám to znovu, bude-li to potřebné. Ale prosím pěkně, nepoužívejme toto kdyby bylo kdyby protože není možné porušovat zásadu právního státu. A to neposílí vaše argumenty, když prostě budete zatahovat jiné záležitosti do diskusy o konkrétních záležitostech, ke kterým jsme se dnes sešli. Já vím, že celá řada členů tady hovořili o jiných záležitostech, protože to patří k politické diskuse eh, si v rámci situace v Polsku. K tomu se také můžeme dostat například, bude-li tedy v parlamentu předloženo nějak nějaké, nějaký zákon, návrh zákona o médiích, o sdělovacích prostředcích, ale teď jsme se tady sešli, abychom diskutovali specificky o e, justici a o těch návrzích zákonů a o těch zákonech, který, které byly schváleny a o tom procesu v Sejmu, e, který může mít dopady. A říkám to naprosto jasně dnes. Komise se domnívá, že tyto zákony skutečně představují ohrožení dodržování zásady právního státu a sice systematickým způsobem. A to tady chci potrhnout. A znovu, my máme evropské organizace soudců a také justičních organizací, které sdílí eh, naše stanovisko, stejně tak jako zástupci dalších organizací, respektivních justičních. A Mm, eh, co se týče Benátské komise, o tom se dozvíme co nejdříve. Eh, ale prostě Polsko nemůže toto všechno ignorovat a předstírat, že je tady pouze jeden chlap na komisi, který prostě má s tím problém a bojuje proti ním. Samozřejmě, a to musí teď být jasné polské vládě, že většina Evropského parlamentu zastává stejný názor jako komise. Samozřejmě, že polská vláda teď už ví, že tady panuje celá řada obav v mnohých členských státech. Některé členské státy se k tomu naprosto jasně verbálně vyjadřily jako Francie, některé země ne, pozdvihly svůj hlas, ale ukázali jasně, eh, jak se tváří na současné kroky polské vlády. To znamená, prosím pěkně, nekonejme tady nějakým puritánským způsobem. Pojďme si uvědomit, eh, že je třeba, abychom jeden z největších a nejvýznamnějších států Evropské unie vrátili na cestu dodržování zásady právního státu. Není tady potřeba dělat cokoliv jiného. Prosím pěkně, vraťte se ke společným sdíleným hodnotám na evropské úrovni. Prosím, umožněte nám přímý dialog mezi příslušnými ministry. My nutně potřebujeme tento dialog. 27, já, já když jsem řekl 20, 27, 24, eh, nechtěl jsem, abychom to dělali prostě dnem i noci, ale já jsem skutečně kdykoliv k dispozici pro zahájení dialogu o těchto záležitostech a jistě snad budeme mít takovou možnost. Musíme to vyřešit pakliže neudržíme dodržování zásady státu práva v Evropě, tak se opustí ty nejdůležitější zásady evropské spolupráce, což bude mít dopad nejenom na členský stát Polsko, ale bude to mít dopad na nás všechny. My nežijeme na nějakém ostravě, jsme příliš propojeni, abychom si mohli dovolit ignorovat tuto záležitost. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji mnohokrát, děkuji vám kolegové, děkuji všem, kteří se účastnili této diskuse. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, a celému vašeho, vašemu týmu.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 kolegové, já bych rád přešel k bodu číslo pět, ale čekám ještě na příchod paní kolegyně Makové. Eh, mohl by sem přijít někdo z EKR a poradit se se mnou? Uh, Mrs. Stevens, just seeing if Mrs. Uh, is she here? No, no, no, but she will come. Ms. Ms. Uh, I'm just, uh, um, I'm just wondering if Mrs. Stevens uh, would would uh, begin for us. Would you be willing to take the floor? Okay, colleagues, we're just going to quickly. Kolegyně, kolegové, Přistoupíme rychle k bodu číslo 5, příští víceletý finanční rámec. Čekáme, až sem dorazí paní Makové, zdá se, že se opozdila ale paní Stevens tady odprezentuje eh, jejím jménem ten návrh, takže děkuji Helgo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, nahradím zde paní poslankyni Makovej, která je na cestě, ale už začneme, eh, zahájíme rozpravu v její nepřítomnosti. Kolegyně a kolegové, jsem ráda, že vás zde mohu uvítat při rozpravě výboru Libe o příštím rámci VFR po roce 2020. To jsou zde mé hlavní návrhy pro VFR po roce 2020. Za prvé, za prvé eh, vyzývám k rozdělení různých programů týkající se Hranice, poskytování azylu, migrace do e, tří různých e, kapitol. Kroky v oblasti bezpečnosti a migrace nemohou být pokryty pouze stávajícími nástroji, ale měly by být zahrnuty i v obecnějších nástrojích budoucnosti, například v fondech soudržnosti nebo nových e, nástrojích, například Evropský bezpečnostní fond. Všechny evropské agentury v oblasti spravedlnosti a vnitra by měly mít těmto fondům přístup tak, aby mohly zvýšit své operativní kapacity. Za druhé, věřím, že strukturálně investiční fondy by měly pokračovat po roce 2020 a některé, jako například Evropský sociální fond, by výrazně měly eh, se zabývat programy týkající se boji proti xenofobii, radikalizaci, eh, marginalizaci podobně. Za třetí chci náležité financování v oblasti migrace a bezpečnosti, tak aby nebylo třeba využívat eh, mechanismu flexibility z rozpočtu, tak jako je tomu v tomto víceletém finančním rámci. Za čtvrté, měli bychom se postarat o větší soudržnost mezi financemi z eh, evropského rozpočtu a cíly eh, v souvislosti s prioritami na straně výdajů dále Svěřenecké fondy EU by si měly eh, postarat o to, aby byly tyto fondy 100% zahrnuty do rozpočtu EU a parlament by neměl eh, pouze eh, schvalovat tyto fondy, ale také jejich výdaje. Dále pouze e, část je vyhrazena pro Schengen, e, azyl, hranice vnitřní bezpečnosti. Myslím si, že příslušná částka by se měla upravit v souvislosti se stávajícími prioritami a výzvami dnešní doby. Za sedmé. Výrazně e, podporuje roli agentur v oblasti EHA a finanční podporu pro příslušné agentury a jejich operativní e, prostředky. Lituji nedostatečného financování agentury typu Europol, Eurojust a CEPOL v současném víceletém finančním rámci. Nový mandát Frontextu bude vyžadovat e, navazující financování v rámci VFR po roce 2020. Potřebujeme náležité financování pro eh, hladké eh, zavedení a fungování Evropského veřejného žalobce. Potom EU LISA, zde také eh, rychlé zavedení systému anti-exit systém, systém ETIAS a systém mm, trestních rejstříků v EU. Nadále navrhuji jasná pravidla pro finanční sankce pro ty členské státy, které nebudou dodržovat principy právního státu. Stávající situace v EU si žádá eh, aktivnější vystupování ty vlády, které nedodržují pravidla demokracie, právního státu, musí pochopit, že nemohou jen tak tato, eh, tyto principy porušovat, aniž by za to byly nějaké důsledky. Děkuji, Helgo, že jsi eh, zaskočila celý Judit um, za SAD. Já bych poděkovala paní Steven, no, samozřejmě, já jsem to pochopila, já jsem to samozřejmě velice dobře pochopila, vážený pane předsedo samozřejmě. A i přesto bych ráda poděkovala paní Stevens a samozřejmě paní Makovej za tento návrh stanoviska. Samozřejmě, že je to téma, které je nesmírně důležité, protože toto financování víceleté po roce 2020 bude nesmírně důležité pro Evropskou unii. Liby se musí aktivně na tom zúčastňovat a samozřejmě připravovat už ty hlavní směry. Tři věci velice rychle. Samozřejmě v tomto stanovisku já jsem s novou zpravodajkou otázka migrace mi je velice blízka. Samozřejmě po roce 2020 se budou některé velice důležité záležitosti, které se týkají demografických, klimatických problémů a které jsou propojeny s tímto problémem a zároveň bychom měli lépe definovat financování různých evropských agentur. A zároveň bych chtěla, aby došlo k to objasnění sedmičky, pokud jde o finanční sankce vůči státům, které nerespektují právní stát aby to nedošlo, aby jsme neudělali něco kontraproduktivního a nakonec penalizovali naše občany, čili pouze několik drobných poznámek z mé strany, to stínové zpravodajky. Děkuji. Thank you very much, Sylvie. Um... Děkuji, Sylvie. Nemáme moc času. Chce se ještě někdo přihlásit o slovo? Není-li tomu tak? Paní Makovej, jsem konečně dorazila. Chcete se nějak vyjádřit? Paní Stevens už vaš eh, dokument odprezentovala, ale chcete-li to nějak doplnit, máte příležitost. Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel. Já jsem to nestihla dorazit včas z letiště a děkuji Helze za to, že tady vystoupila mým jménem. Myslím si, že je nesmírně důležité strukturální a investiční fondy pokračovaly po roce 2020. Například Evropský sociální fond by měli řešit programy týkající se zločinu z nenávisti, radikalizace, xenofobie také chci více peněz pro migraci, bezpečnost, obranu, abychom nemuseli využívat mechanismy flexibility tak, jak je to v stávajícím víceletém finančním rámci. Větší soudržnost mezi financováním eh, z evropského eh, rozpočtu a jiných iniciativ a Eh, možnosti přesovat prostředky na prioritní záležitosti, potom svěřenecké fondy EU, tam by 100% financování mělo být odsouhlaseno v rámci evropského rozpočtu. Evropský parlament by měl být možnost vykonávat dohled nejenom nad vznikem těchto svěřenských fondů, ale také nad jejich výdaji. A svěřenské fondy je téma, o kterém diskutujeme hodně v souvislosti se směrnicí o praní špinavých peněz a podle mého názoru by vůbec neměly existovat. Děkuji a termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 10. listopadu poledne. A pokud nikdo už nic nemáte, můžeme tedy udělat přestávku do 17.45, kdy proběhne elektronické hlasování. Chcete na...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 Dámy a pánové, prosím, posaďte se a připravte si hlasovací kartičky. Děkuji. it's Monday afternoon and all that, but um, we've got quite a lot of... Tak čeká nás celá řada hlasování, tak prosím, posaďte se a připravte se na hlasování. colleagues, everyone ready? I see Dámy a pánové, se ještě nejste úplně připraveni, ale opravdu prosím, posaďte se na svá místa. Kolegyně a kolegové, dnes nás čeká hlasování o čtyřech bodech. A než přikročíme k hlasování, Tak se zeptám, zda se všichni usadili. Ano, výborně. Tak první procedurální téma, prosím, žádná gesta vzadu. První téma je poněkud komplikované, takže prosím o klid v sále, to by bylo úžasné, byste se v klidu posadili, mohli naslouchat výkladu prvnímu bodu. Prosím, posaďte se, protože to první hlasování by mohlo dopadnout těsně. Chci, aby si tedy všichni sedli. A za tímto účelem byla také přestávka. Prosím opravdu všichni členové, náhradníci, posaďte se, připravte si hlasovací kartičky do hlasovacího zařízení. Já vám za chvíli vysvětlím proč. Takže pokud koordinátoři jsou spokojeni s účastí, výborně. Takže než přikročíme k hlasováním, těm čtyřem, které, na kterých jsme se domluvili, tak eh, na začátku schůze už jsme hovořili o jednom tématu, kde ovšem bylo přítomno jenom několik poslanců. A sice jedno z doporučení koordinátorů týkající se jednací řádu probereme. nyní 17.45, než budeme hlasovat. A já bych vysvětlil, o židé. Takže pokud to neznáte ještě, tak prosím, poslouchejte. Musím mluvit potichu, protože jsem nachlazený. Takže koordinátoři Libe se setkali 23. října a diskutovali o delegacích Libe v EU v souvislosti s eh, bodem 205 jednacího řádu na základě žádosti zeleného koordinátora a zelených, tak příslušné doporučení koordinátoru musí formálně schválit výbor Libe. A sice je to podle pravidla 205 kdy je doporučení koordinátorů a příslušný koordinátor to může předložit celému výboru. Takže to doporučení je formulováno negativně. Doporučuje se nevyslat delegace do Budapešti v Maďarsku v rámci specifické zprávy o situaci v Maďarsku eh, podle usnesení parlamentu ze 17. května 2017 a podle dvě, bodu 208.3 jednacího řádu zelení e, e, SAD a GUE chtějí jmenovité hlasování, takže je, budeme o tom hlasovat jmenovitě. A prosím, pokud tedy nechcete, aby e, delegace Libe jela do Budapešti, tak zvláštněte zelené tlačítko, které znamená ano. Protože pokud to popletete, tak mě prosím za to nekritizujte. A pokud chcete, aby delegace jela do Maďarska, tak musíte hlasovat proti a stisknout červené tlačítko. Protože je to poněkud v rozporu s běžnou intuicí a proto na to upozorňuji explicitně. A to, jak bylo doporučení formulováno, to e, nebyla moje chyba, já bych to neformuloval takto negativním způsobem. A takže pokud nechcete, aby se jelo do Maďarska, tak hlasujte pro. A pokud chcete, aby delegace jela do Maďarska, tak hlasujte proti. Červené minus a zahajuji hlasování. Všichni jste připraveni? Ano? Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 30 je pro, 21 proti. Nikdo se nezdržel. To znamená, že zelený návrh vyhrává a to je ten návrh, abychom nevysílali delegaci do Maďarska. Dobře, děkuji. A nyní tedy přikročíme k hlasováním. A je to návrh zprávy o občanství EU za rok 2017, posílení práv občanů v Unii demokratické změny. Zpravodajeme Čába Šogor. Pane Šogore, chcete se ujmout slova před hlasováním? Nikoli. Dobrá, takže budeme hlasovat pozměňovací na 60 za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Je to přijaté. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Pozdělací návrh 76. Zahajuji hlasování. A omlouvám se, přeskočil jsem kompromis 17, takže se vrácíme k kompromisu 17, zahoji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, přijato. Pozměňovací návrh 76, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Kompromis 21, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 19, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. Pozměňovací návrh 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 115. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 118. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení, body odůvodnění, unblock, Pozměňovací návrh 1 až 3 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato blok, eh, hlasování unblock. Pozměňovací návrh 622, zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato. Kompromis 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 29 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 32 zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6 zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 34 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 43, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Hlasování an blok číslo 3, pozměňovací návrhy 51 až 59, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato a e, hlasování o pozměněném textu v pozměněném znění, jmenovité hlasování, zahají hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 44 pro, 6 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme panu Šogorovi. Okay, the draft report now, colleagues, on the proposal for a regular... Tak. A nyní, milí kolegové, to bude využívání šengenského informačního systému pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Jarom Lenář je naším zpravodajem. Chcete vystoupit, pane kolego? Dobře, takže nechcete, budeme hlasovat. Třicítka. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvojka. Končím hlasování. Přijato. Jedna, 132. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Unblock. Budeme hlasovat Eh, až po 60. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Končím hlasování. Přijato. Ústní návrh od SAD zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 1, 2, 7. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvacítka. Končím hlasování. Přijato. 131. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 135. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Unblock. 137 a 61 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijata. Kompromis 7. Končím hlasování. Přijato. 155. Končím hlasování. Zamítnuto. 156. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 28. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. Unblock 163 plus 83 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 164, 165, 84, 85 unblock. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Unblock 166 86. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 167. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. Končím hlasování. Přijato. 168. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení 32. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Zahajuji hlasování. Pořád hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 42. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto unblock 44, 79 a 31. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 45. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 59. Končím hlasování. Zamítnuto. 60. Končím hlasování. Přijato. 62. Končím hlasování. Zamítnuto. 68. Končím hlasování. Zamítnuto. 69. Končím hlasování. Přijato. 77. Končím hlasování. Zamítnuto. 78 a 80 to je identický bod. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. AFET sedmička. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 81. Končím hlasování. Zamítnuto 82. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 87. Hlasujeme. 87. Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka. Končím hlasování. Přijato. A FED 8. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. A nyní o celém textu v pozměněné formě můžeme hlasovat jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. 40 pro, 8 proti. 7 se zdrželo, to znamená, nyní budeme hlasovat o zahájení jednání. Končím hlasování. 42 pro, 5 proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme kolegovi. Dobře, milí kolegové, a okamžitě se dostáváme k návrhu další zprávy, a to je zřízení provoz a využívání šengenského informačního systému SIS v oblasti hraničních kontrol. Je to nařízení z roku 2006, 1987. Carlos Coelho je naším zpravodajem. Chcete vystoupit před hlasování velice stručně, pane předsedo? Rád bych všem poděkoval. Vím, že šlo o obrovský kus práce v eh, pod časovým tlakem, všichni ale kolegové, asistenti, političtí poradci pracovali velice kvalitně, ve velice příjemné atmosféře a rád bych pouze řekl, že my všichni nebo většina z nás chce chránit Schengen a svobodu pohybu, ale chceme, aby to byl pohyb bezpečný a s touto legislativou si myslím, že právě tímto směrem se ubíráme. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, pane Koelo. A začínáme rovnou hlasovat. 22, 23 unblock. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Unblock 32 až 36. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 37 a 38 unblock. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 224. Končím hlasování. Schváleno 225. Končím hlasování. Kompromis 8. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 228. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 236. Končím hlasování. Přijato. 42. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Končím hlasování. Přijato. 46. Končím hlasování. Přijato. Dvanáctka. Končím hlasování. Přijato. Dva, čtyři, pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. sedm. Končím hlasování. Kompromis 16. Končím hlasování. Přijato. 50 až 56 blok. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 16. Končím hlasování. Přijato 61. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 18. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 259. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se, říká pan předseda. Já jsem hlasoval špatně, ale nemělo to nakonec je to, to moc se omlouvám. Koordinátor, víte, když hlasujete, ještě to musíte řídit, tak to je trošku komplikované. No, no, ne, že bych vám to nějak chtěl vysvětlovat, ale Prostě je to tak. Kompromis 19 hlasujeme nyní. Končím hlasování. Kompromis 20. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 20, 22. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisu 23. Hlasujeme. Přijato. Kompromis u 23a. Hlasujeme. Končím hlasování. Kompromis u 24. Přijato. 26. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis o 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 27a. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Schváleno. 28. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 29. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu třicítky. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisu 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis u 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 34. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 35 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisu 36 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 383 hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 384. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis u 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis u 39. Končím hlasování. Schváleno kompromisu 40. Končím hlasování. Přijato. 41. Končím hlasování. Přijato. Kompromis u 42. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 405. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 406. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 47. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 48 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis u 49. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 50. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 51. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 52. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 53. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 54. Končím hlasování. Přijato. Kompromis u 54a. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 58. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení. Šestka. Končím hlasování. Přijato. Kompromis u 6a. Končím hlasování. Přijato. Kompromis u sedmičky. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu osmičky. Končím hlasování. Přijato. 9 a 9a. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Jedenáctka. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu dvanáctky. Končím hlasování. Přijato. Třináctka. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Patnáctka. Končím hlasování. Přijato. Šestnáctka. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu sedmnáctky. Končím hlasování. Přijato. 160. Končím hlasování. Přijato. Kompromis k osmnáctce. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu dvacítky. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu jedna dvacítky. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 23. Končím hlasování. Přijato. 24. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 25. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 26. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 27. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Unblock 28, 28a, 28b, 28c a 28d. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 31. 31. Končím hlasování. Přijato. 32a. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis do 34. Hlasujeme. Mm, SAD je rozděleno. 34. Končím hlasování. Přijato. Kompromis u 35. Hlasujeme. Prosím, aby koordinátoři nahlas nevykřikovali, jak budou hlasovat, protože já potom budu hlasovat podobně. Takže končím hlasování. Schváleno 36. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Schváleno. 194. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 37. Končím hlasování. Schváleno. 200. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisu 38. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis u 38a. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 40. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 40a. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 42. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. AFED 6 hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 205 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromisu 53. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. A FED 7. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. A nyní o celém textu v posměněné formě hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 45 pro, 3 proti a 5 se zdrželo. A nyní návrh ohledně zahájení jednání. Můžeme hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno 43 pro, 5 proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme panu zpravodaji. A teď poslední hlasování, kolegové, poslední. Děkuji vám za vaši trpělivost a teď budeme hlasovat o poslední zprávě. Kolegové, musíme hlasovat rychle, protože, kolego, protože tlumočníci také musí odejít. Mám hlasovat pomalu? Ne, ne, ne. Ano, půjdeme rychle. Pane Koelio, už vám dost leskali, že nebude vám vadit, když půjdeme rovnou k hlasování. Pozměňovací návrh 30. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Je, pardon, já bych měl, nebo všichni víte, o čem hlasujeme konec. Takže přijato článek 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 41. 41. Zahoji hlasování. Promiňte, omlouvá se pan předseda. Už jsem unavený, promiňte. Od 41 do 45 blok zahoji hlasování ukončuje hlasování. Přijato. Unblock e, 46-47 zahajuji hlasování. Ukončuje hlasování. Přijato. 267 zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 268 zahají hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Článek 8. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 271 pro. Teda, pardon, <laughs> zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 280. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Kompromis článek 10. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 55. Zahajuji hlasování Končuji hlasování. Přijato. Kompromis článek 12. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 289. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 292. Zahajuji hlasování Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Od 60 do 65 v bloku. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 70. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Článek 18 kompromis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 305 zahajuji hlasování. 305. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Článek 19. Kompromis zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. V bloku od 315 až do 9, 8, 9. Zahájím hlasování. 198. Zamítnuto. A zase v bloku od 316 až ke 199 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis článek 20 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Článek 21 zahajuje hlasování. Končuje hlasování. Přijato. Hmm, kompromis člán 22 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 30, článek 32, zahajuji hlasování, ukončuje hlasování, přijato. 33, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování, přijato. 36, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování, přijato. 3, 9, 1, zahají hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 3, 9, 6, zahají hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis článek 37 zahají hlasování. Ukončuje hlasování. Přijato. Kompromis článek 38 zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato kompromis článek 39 zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato kompromis článek 40 zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 418 První část. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. To je zamítnuto. Kompromis článek 40, část 2. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Kompromis článek 41. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Kompromis článek 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 43 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 44 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis článek 47. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Článek 51. Zahajuji hlasování. 51. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 53 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 526 eh, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. it doesn't fall. No. no, we do vote 526. We have to vote 526. We have to vote 526. Musíme hlasovat. 526, ale to jsme udělali. Vždyť jsme to právě udělali, tak to je v pořádku. Můžeme zkontrolovat hlasování, protože eh, v hlasovacím seznamu je to tak, že někteří kolegové nehlasovali, protože v textu je, že to bude odpadat, pakliže 54 bude přijata. Ano, vím, že je to trošku matoucí. To znamená, protože je to trošku matoucí, chcete, abychom o tom hlasovali znovu? Ano, takže znovu. Co uděláme? 2, 5, 2, 6, hlasujeme znovu. O 5, 2, 6 zahajuji hlasování. Prosím, zopakujte to, protože ta inst- to nám možná zmátlo některé, takže znovu hlasujeme. Zahoji, končím hlasování. Takže zamítnu to. A teď 56 zahajuji hlasování. Ne, ne, opravuje se pan předseda článek 55. Tam je také plus, že? Takže zahajuji, ukončuji hlasování. Přijato. 56 pro, tedy zahajuji hlasování, pardon. Ukončuji hlasování. Přijato. Článek 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59. Zahajuji hlasování. Už i naše stroje selhávají, já jsem nějak nezaujímavý. Já vím, no, asi jdeme moc rychle. Colleagues, could you just, colleagues, be... Kolegové, prosím, mějte trpělivost, chvilinku. Okay, colleagues, please just be patient for a second. Kolegové, prosím, jedno vyjasnění, ano, na vteřinu. I'd like to thank colleagues. Kolegové, na vteřinku. Dovolte, abych poděkoval tlumočníky za to, že s námi zůstanou až do konce hlasování, což bude asi o 10 minut víc. Děkuji vám mnohokrát. Co jsem řekl, už jsme hlasovali o 59. Ano, hlasovali jsme o 59, říká pan předseda. No, Dobře, takže znovu 59. Už jsme to skoro zvládli. 59 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 5, 5, 0. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5, 5, 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Co se stalo? Ptá se pan předseda. Co se stalo s 63? Yeah, but, but it's not. The vote is closed. Ukončuji hlasování co se děje. Eh, promiňte, ale tady nějaký problém s těmi hlasovacími strojky. Takže znova 63, ano. Takže znova 63, něco se děje s těmi hlasovacími přístroji. Prosím, trpělivost, kolegové, ještě chvilku. My opakujeme 63, protože byla... Takže znovu 63, zahaju hlasování. The vote is closed. Ukončuji hlasování. Okay. The vote is closed. Ukončuji hlasování. Přijato. What does that mean? Oh yeah, sure, yeah. Or recitals. Or oh, can we do all of them? Yeah, sorry, colleagues. Yeah, that, that makes sense. Omlouvám se, kolegové, ale to má smysl. Co kdybychom zbytek kompromisu udělali en bloc? Good, yeah. No dobře, tak ano, já se dívám na pana zpravodaje. Má... Takže prosím, mačkejte zelené tlačítko, zahajuji hlasování. Můžeme otevřít a zahájit hlasování, prosím pěkně. Oh, I knew that was going to happen. Right, the green... No, to jsem tušil, že se stá zelení, stane zelení, to nechtějí v bloku, no dobře. 64, to je to, co jsem si myslel, 64. Takže 64 zahájil hlasování. Time. Right. Okay. Plítváme časem, pravý pan předseda. Ukončuji hlasování, přijato. 65 zahájil hlasování. is closed. Končím hlasování. Přijato. 66 zahájil hlasování. Končím hlasování. Přijato. 68 zahajuje hlasování. Aha, omlouvá se pan předseda 67, omlouvám se, 67 zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování, přijato. 68, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 69, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 70a. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 71a, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 75 zahajuji hlasování. Ukončí hlasování. Přijato. A teď body úvodní ustanovení 169. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 6, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 6a, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 7, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 8, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 9 a 9a. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 11. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 12. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. <clears throat> Přijato. 13. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 16. Zahajuji hlasování. Končím zasedání. Přijato 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 191 zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto 19. Ještě znovu 191. Co se děje s 191? Co se stalo? Už... Do you, do you have permission to take the vote again? Need... Takže chcete znovu, potřebuji, aby s tím souhlasili všichni ve výboru, chcete hlasovat znovu o 109.1, 191, pardon. Já potřebuji svolení celého výboru, chcete-li opakovat hlasování. No, Judy, když je to chyba, tak je to něco jiného, ale když je to žádost, potřebuji svolení. Je to tak v pořádku? To znamená, že uprostřed hlasování váš hlasovací přístroj nefungoval. Funguje teď? Vždyť se na to můžete podívat. Myslím si. Každý je unaven, takže chcete možná zkusit, jestli to funguje, funguje to. Kolegové, už toho moc není. Trpělivost, prosím, 191. Zahajuji hlasování. Pracuje to, no výborně, fungovalo to, zakončuji hlasování. Takže zamítnuto. No, zamítnuto. A teď je 19, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 23. Prosím, mějte trpělivost a zůstaňte klidní. Ukončuji hlasování. Přijato. 23a. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 24. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Eh, jedna. Šest. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 26. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 29. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 30. Zahajuji hlasování. ukončuji hlasování. Přijato 225. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 32. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 33 zahájil hlasování. Končím hlasování. Přijato 34 zahájil hlasování. Končím hlasování. Přijato 35 zahájil hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36 Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36, aha, zahaj hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 36b, zahajuji hlasování. 36b. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 36. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 2, 3, 1. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 232, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 38. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 41. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 42. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 43. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 44. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 45 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 46 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 47 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 48. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato 48a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 50a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 52 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 252 zahajuji hlasování. Končím hlasování. To je přijato. Kompromis 64 zahajuji hlasování. 64 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. To je přijato a teď hlasujeme o celém pozměněném textu, jmenovitě zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Takže 41 pro, 3 proti 4 se zdrželi. Teď hlasování o rozhodnutí, zahájení jednání, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Takže 40 hlasů pro, 5 proti, 2 se zdrželi. Srdečně blahopřeji panu Koeljovi. A to je konec hlasování. Děkuji vám mnohokrát.